Uh, ladies and gentlemen, um... Dámy a pánové, myslím, že můžeme pomalu začít. Poprosil bych všechny, aby se pomalu usadili a zahajíme tuto mimořádnou půldenní schůzi. Dovolte, abych nejprve vám všem popřál šťastný nový rok. Doufám, že jste si užili svátky a volno mezi svátky a vrátili jste se občerstveně a svěží, protože nás čeká celá řada důležitých projektů v tomto výboru. A určitě mezi ně patří směrnice o právech spotřebitelů, což byl jeden z hlavních bodů dnes odpoledne. Jenom bych ještě připomněl, že ve čtyři hodiny nás čeká hlasování o dvou stanoviscích, která musíme odhlasovat dnes, abychom je včas poskytli příslušným výborům. Jde o zprávu paní McClarkenové o snížení rovnosti v oblasti zdraví a zpráva paní Krojcmanové o promyslové politice pro éru globalizace. Také potřebujeme formálně stvrdit dohodu o výsledku jednání ve druhém čtení ke směrnici provádění stavebních výrobků na trh. A potom ještě proběhne první výměna názorů k stanovisku týkajícím, týkajícímu se pokroku směrem k evropskému slovnímu právu. To je stanovisko pana Hans Petra Majera. Ještě předtím mám jedno vítané zelení pro vás, eh, týká se to evropského rozpočtu. Bohužel naše zpravodajka paní Šaldemoze tu dnes nemůže s námi být, ale požádala mne, abych vám předal konečný výsledek jednání o rozpočtu a pokud je tady o návrhy našeho výboru, či požadavky našeho výboru, v zásadě všechny naše návrhy a požadavky týkající se rozpočtu byly přijaty v té závěrečné dohodě. To se týká podpory pilotním projektům, ehm, Fórum pro jednotný vnitřní trh, také u přípravných akcí v oblasti spotřebitelské politiky a také se týká podpory Solvitu eh, formou samostatného rozpočtového řádku. To je podle nás velice důležité. Požadovali jsme, či navrhovali ještě některé další body, které také byly schváleny. Paní Šademaze by ráda postupovala e, následovně. A promiňte, je to paní Rule, která má na starost rozpočet a která dnes chybí. Je tady třeba nastavit si příslušný časový rámec, tak abychom poskytli stanovisko výboru pro rozpočtovou kontrolu včas pro hlasování v březnu. To je tady k absolutoriu. Tím se tady už dostávám k absolutoriu. Paní Rule právě dorazila. Ehm, Heidi, já jsem právě hovořil o absolutoriu za rok 2009, které máš na starost. Požádala s nás, abychom vypracovali tento týden stanovisko, které bude projednáno 1. února a 28. února potom bude přijato. Chceš tomu ještě něco říci? To je tady k tomu absolutoriu. Je to takto v pořádku? Dobrá. Takže pokud s tím všichni souhlasí, časový rozrok bude vypadat takto. Chcete k tomu něco připojit? Nikoli? To je tedy absolutorium paní Rivers, kde zpráva k absolutoriu proběhne v tomto časovém rámci. A potom ty návrhy, které se týkají jako 2010, to samozřejmě má na starost paní Šaldema, já se ještě jednou omluvám za to zmatení. Nyní se podívejme na další úkolo našich diskusí ke směrnici o právech spotřebitelů. Dnes budeme mít možnost vyslechnout si prezentaci pana profesora doktora Martina Schmidt Kresla, který nám vypracoval prezentaci, která se týká digitálního obsahu u této směrnice. Já navrhuji, abychom tedy nyní dali prostor panu profesorovi. Samozřejmě tu máme pana zpravodaje Švába a také celou řadu stínových zpravodajů, kteří se budou přijít, přát slovo. Přišla mezi nás i paní Volisová, navrhovatelka stanoviska výboru Jury. Případně bylo mít slovo další, pokud si to budou přát. Nevím, zda pan Šváb chce vystoupit předem nebo až po prezentaci. Až po prezentaci, takže jsem velice rád, že zde mohu přivítat pana profesora Šmit Kesla. Vím, že pro nás máte určité slajdy, je vytištěné. Mimochodem, ten dokument bude k dispozici potom, bude zveřejněn tedy Eh, ta zpráva bude zveřejněna ve své úplnosti ve středu, bude k dispozici na našich webových stránkách. Toto je tedy předběžná prezentace o jejich hlavních výsledcích. Eh, pane profesore, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, nejdříve bych vás rád poprosil o pochopení ta úloha vypracovat tento dokument eh, mi byla udělena eh, krátce před Vánoci a měl jsem tu příležitost poslat to sekretariátu až dnes dopoledne, takže prosím promiňte, že eh, již jsem to nestihl dříve. I moje rodina chtěla se mnou prožít nějaké Vánoce. A takže tady zpracováváme téma, které, kterým se zabývám už dlouho. Rád bych proto začal těmi otázkami, které s tímto tématem souvisí a otázky najdeme na dalším slajdu. Uh, Eh, jsou to otázky, které položil výbor. Eh, slajdy mám pro jednoduchost a anglicky, ale budu hovořit německy. Tak první otázka je, jestli by digitální obsahy měly být zahrnuty v té směrnici a nebo v nějakém společném referenčním rámci. A druhá otázka je, eh, jaké jsou výhody a nevýhody digitálních obsahů té směrnici o právech spotřebitelů. No a ta třetí otázka je, eh, co se týče obsahu, určitě nejobsáhlejší a týká se toho digitálního obsahu a jeho definice, jak by měl být digitální obsah definován pro nějakou legislativu a jak by měl být zakotven v té legislativě, do jaké hloubky. No tak eh, odpověď na ty první dvě otázky se nacházejí na dalším slajdu a odpověď je velice krátká. Podle mého názoru je naprostou samozřejmostí, že oba nástroje, takže jak směrnice pro práva spotřebitelů, eh, tak i ten společný referenční rámec, budou zodpovědny za eh, ten, ten digitální obsah, že obě se jim budou zabývat. No a není tomu tak jen proto, že se jedná o velice důležité oblasti, které, které překračují hranice a jsou zapojeny do vnitřního trhu, ale i z toho důvodu, že veliké části této oblasti jsou již předmětem aký kominotér. Udělali bychom tedy krok zpět, kdybychom je vynechali. No a ten základní problém, se kterým se musíme utkat, je ta otázka na odvolání, které mezi tím patří už ke standardním ochranným nástrojům v rámci ochrany spotřebitelů a jestli tedy to právo na odvolání je možné použít i na digitální obsah. Pro mě je tady důležité, že ta otázka je relevantní pouze v případech, kdy se digitální obsahy přenášejí pro trvalé užívání spotřebiteli. Dále je zde ten právní problém. Eh, v menší míře není tak velký ve všech ostatních oblastech. A eh, ta věc má dvě stránky. V oblasti, kde spotřebitelé utrácejí velké prostředky, eh, tam, kde bychom to vyněli, to by určitě neodpovídalo těm základním myšlenkám, které zazněly v návrhu. No ale na druhé straně musíme brát vážně také fakt, že po tom odvolání, po té, co ten digitální obsah by byl přenesen, může docházet ke zneužití. Například, když se podívám na oblast vysokoškolských studentů a na obsahy jejich počítačů, a já jako otec tří dětí, které sice chodí teprve na základní školu, vidím ten problém taky e, přímo. A jsem si jist tím, že také u seriózních spotřebitelů musíme budit nějaké povědomí pro ta práva. A možná, že nemají úplně to povědomí o tom, kde jsou ta práva pro digitální obsahy, takže to nesmíme úplně vynechat. Uh, Eh, dále je také důležité, jak rozhodneme, jestli půjde o výrobce, eh, prodejce, trader, tak jak je to nazváno v, té, eh, v tom textu, jestli jim nabídneme nějaké právní nástroje ochrané. Tak ty, těmi nástroji by mohl být copyright Evropské unie. Tady se zamýšlí takováto ochrana. Eh, podle mého názoru máme k dispozici nějaké eh, nástroje a myslím si, že by bylo možné tu ochranu zaručit u velkých výrobců. U těch malých se samozřejmě musíme nad tím ještě zamyslet, ale určitě vidíte, že se jedná o politické rozhodnutí a je potřeba zapojit určitou možnost odhadu a odhadnout tu situaci v jednotlivých oblastech. No a další věc je pro mě opravdu důležitá. V celé té diskuzi o digitálním obsahu eh, hrají velkou roli pojmy a vyjasnění pojmů. Rád bych řekl, že z pohledu eh, evropského soukromého práva eh, je ta definice digitálního obsahu pod velice špatným právním definičním systémem. Všechny otázky, které se s tím pojí, eh, se vztahují ke službám. A myslím si, že tato definice je velice eh, špatná a může vést k mír, mm, ke zmílení. Myslím si, že je tedy potřeba si vyjasnit tyto definice a je potřeba si vyjasnit, že dlouhodobé přenášení například softwaru by spadalo pod eh, služby. To by třeba v Německu nikoho vůbec nenapadlo, takže to je jasně špatná definice. No a další věc, na kterou se musíme podívat, to je na dalším slajdu, je, že návrh směrnice je velice málo uh, diferencován podle uh, stupňů výkonu. Je potřeba si ujasnit ty definice digitálního obsahu. Existuje zde ta kupní konstelace, potom ten přenos na základě trvalého užívání, potom přechodné eh, přenášení, přechodné užívání digitálního obsahu, no a za třetí je to eh, služba která využívá digitální nástroje, video on demand, live streaming a další nástroje. To vše musíme rozlišovat. Zatím to v návrhu směrnice není rozlišováno a všechny jsou zkrátka zhrnovány do jedné oblasti a jsou zařazovány všechny naprosto příšerně pod oblast služeb. A samozřejmě, že to odpovídá rozhodnutí soudního dvora o základních svobodách, ale eh, je potřeba si uvědomit, že se jedná o veřejně právní eh, zásahy do svobody různých podniků. A pro tyto eh, případy tato malá úzká definice nestačí. Tak je tomu tedy podle mého názoru. No a když se omezíme na ten přenos k trvalému užívání, tedy tu situaci nákupu digitálních obsahů, vypadá to tak, že části, které se zabývají tím kupním právem v té směrnici, je možné použít bez doplnění na digitální obsahy. A to odpovídá i judikatoře velkých členských států Francie, Anglie kde například eh, to nespadá úplně do kupního práva, ale eh, je možné eh, to tam zařadit, takže to odpovídá zhruba tomu, co je v té směrnici. To stejné platí také pro právní nástroje. Myslím si, že zde je to podobné jako u toho odvolání Práva spotřebitelů jsou zde sice o něco nižší, ale je zde možnost i nadále využívat ten software. Další oblast se týká části návrhu komise, který sem také spadá, a to je sice, a to je ta kontrola doložky. Zde bych ale eh, byl zastáncem toho, abychom stanovili jasné předpisy. A to proto, že tyto předpisy by se týkaly čistě práva na duševní vlastnictví a práva copyright. Není potřeba to eh, řešit nějakým jiným způsobem. Je totiž velice těžké kontrolovat, jestli spotřebitel využívá digitální obsahy pro další obchodní činnost. Například u těch studentů je to velice častý případ. Dále se musíme také zamyslet nad tím, eh, jak konkrétně vypadá ta situace, když spotřebitel nakoupí software například. Myslím si, že ta generální doložka se může spadat a může to pokrýt. A jak to celé implementovat, to je další slide, děkuji vám. A nejjednodušší by samozřejmě bylo, kdybychom tam uvedli odkaz na tu tangibility, a sice, že by bylo možné některé zboží vyškrtnout. A to je něco, co už eh, bylo zmíněno, ale musíme samozřejmě zaručit, aby to fungovalo. Tak musíme vypracovat například eh, katalog výjimek, tak jak je to ve článku 2 CISG. je potřeba také zvážit, jestli nástroje, které máme k dispozici, jsou dostatečné. Možná, že nemáme k dispozici dostatečné informace. Je potřeba si také ujasnit, že půjde pouze o situaci nákupu. Smysl má toto nařízení pouze tehdy, kde půjde o trvalé využívání digitálních obsahů anebo softwaru. No, a pak tam máme tu poslední otázku, pokud to chci eh, definovat pozitivně, tak jste mi položili velice těžkou otázku. Eh, směrnice o copyrightu a také ostatní texty se nevěnovaly těm výhodám. Podle mě je velice důležité, abychom si eh, vyjasnili, že se bude jednat o digitální data, digital data. Kromě toho, ta intangibility, ta je jasná, ta je jasná sama od sebe. No a dále jde o ukládání digitálních dat na nějakém médiu. Nejdříve se musí uložit, protože jinak vůbec nemohou odvést svůj výkon. No a ten rozdíl mezi tímto a zbožím je v tom, že nezáleží na tom, v jak, jakým způsobem ta data budeme přenášet, nebo ten digitální obsah. Rád bych to nyní krátce zhrnul. Nejobtížnější otázka, o které musíte rozhodnout, je právo na odvolání. Myslím, že opravdu záleží na tom, eh, jakou důvěru máme k těm podnikům, co se týče těch bezpečnostních nástrojů. A e, dále se mi zbytek té směrnice, hlavně ta e, kapitola o kupní právu, zdá v pořádku a je možné e, jej přenést na digitální obsahy. Takže to je vše a děkuji. Děkuji vám. Děkuji za přednesení těchto jasných a zajímavých myšlenek. Za chvíli dáme prostor zpravodavi, otevře, aby otevřel diskuzi a řekl nám, zda některé ty pozměňovací návrhy, které tuto chvíli jsou ve hře, splňují ten test, který jste naznačila, nebo jestli na nich musíme dále popracovat. Takže bych vyzval pana Švába, aby zahájil diskuzi a kromě toho bych chtěl ještě přivítat zástupce maďarského předsednictví tady mezi námi, paní Korteš, eh, která předsedá pracovní skupině pro eh, práva spotřebitelů a v příštích šesti měsících se těšíme na spolupráci s vámi a možná, že v rámci vašeho předsednictví celou záležitost také e, uzavřeme. Také jsme velice rádi, že je tady zástupce komise, pan Petry, který vystoupí později k této záležitosti, ale zároveň zde vítám poprvé nového ředitele, pana Mišu, který s námi e, pracoval už dříve, pokud to šlo o informační společnost a roaming. Takže e, Vyzývám komisi, paní Kortéž, pokud se chtějí vyjádřit, aby tak učinili eh, ke konci naší diskuze, ale nejprve dáme přednost poslancům a úplně nejdříve vystoupí pan Šváb, který se vyjádří k tomuto návrhu a k naší budoucí práci na tomto projektu a vyjádří se jistě k tomu, jak eh, pokračuje práce na kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych samozřejmě rád poděkoval nejen panu profesoru Šmitkeslovi, ale i ostatním eh, zpravodajům za to, že bylo eh, možné pověřit pana profesora tak krátce před Vánocí touto úlohou a děkuji také panu profesorovi, že bylo možné umožnit poskytnout nám tuto studii. A pane profesore, rád bych vám řekl, že mám velice dobrý pocit z toho, že jsme tuto studii dostali k dispozici ještě nyní, protože jste nám tím dal najevo, že v podstatě ta otázka digitálních obsahů je, že je potřeba tuto otázku zpracovat různě v různých kapitolách této směrnice. Tato PowerPointová prezentace se ke mně dostala už v pátek a proto jsem si ji mohl prohlédnout. Dospěl jsem k tomu názoru, že e, před námi stojí zcela nová otázka. My na úrovni sínových zpravodajů se shodneme na tom, že chceme vyškrtnout kapitoly 4 až 5, anebo minimálně je proškrtat docela hustě. No a tím pádem se to týká těch oblastí, kterých se týká i ta studie, nejsou v podstatě už relevantní a nebudeme o nich dále vyjednávat. Takže na závěr zde zůstává ta otázka kapitoly 2 a 3 a co z nich vzejde tím, že zapojíme digitální obsahy do té oblasti rizikové, nebo že budeme hodnotit rizika digitálních obsahů. Jsem také rád, že na závěr bude důležitý náš odhad toho, jestli můžeme spotřebitelům zabránit v tom, aby digitální obsahy už nemohly využívat po odvolání nějaké smlouvy. Myslím si, že naše rozhodnutí bude důležité. A pokud jsem pana profesora správně pochopil, on sám pochybuje o tom, jestli je to vůbec možné zabránit spotřebitelům v tom dalším užívání. Takže já se nebráním eh, zařazení digitálních obsahů do té směrnice. Celou tu studii jsem ale nečetl a dostanu se k tomu až tento týden, takže eh, mám tady takovou malou námitku, ale rád bych poukázal na to, že komise vždy eh, hovořila o tom, že vypracuje dvě studie eh, o digitálních obsazích a zohlední eh, duševní vlastnictví a copyright. No a když kapitola 4 a 5 už nebudou vůbec součástí směrnice, možná, že bychom měli nějakou možnost celou tu otázku zařadit do společného referenčního rámce a vyřešit ji i to není otázka na pana profesora, to je možná jen prozba, aby to nějak okomentoval. Na základě studie profesora Rota, kterou nám eh, poskytli již předtím. Jsme se tímto tématem velice intenzivně zabývali již dříve, ale bohužel nemohu vyslovit žádné konečné hodnocení. Neustále se totiž potýkám s určitou nejistotou, eh, co se týče toho odvolání a do jaké míry je to odvolání realizovatelné a proveditelné. Výrobce má totiž velký zájem na tom, aby produkt nebyl nadále využíván, pokud dojde k tomu odvolání. A zde je ta hlavní obtížnost. O té budeme diskutovat se stínovými zpravodají tento a příští týden. Pane předsedo, rád bych eh, řekl ještě několik všeobecných bodů k několika záležitostem, které jsme probírali během posledních několika týdnů se stínovými zpravodaji. Dnes je poslední zasedání výboru před hlasováním a z toho důvodu mě stínoví zpravodajové poprosili, abych zmínil dva, tři body, o kterých jsme s nimi již hovořili. Ale ještě jsme se o nich ještě nedohodli a paní Gebhardt a paní Turing tady dnes nemůžu, nemohou být přítomny. Takže mě poprosili, abych zmínil dva body, které jsou pro nás důležité a ve kterých bychom se mohli nějak shodnout. Eh, podle mého osobního názoru zde máme většinu proto, abychom eh, sloučili kapitoly 2 a 3. Dále také proto, že ve článku 5, eh, kde je ten katalog informační povinnosti, abychom zašli mnohem dále. Zástupci odborníků by nám mohli pomoci. Páni profesoři, kteří na tom pracovali, požadovali minimální míru harmonizace eh, v tom katalogu člá, v článku 5. Eh, harmonizace by se týkala zdraví a bezpečnosti. No a dále informační eh, povinnost, to také spadá do článku 5. Dále článek 10 a článek 13. Tam navrhujeme, aby členské státy, které mají vlastní tradice a vlastní historii a mají mnohem vyšší eh, míru ochrany, než je průměr v Evropské unii, aby dostali výjimku a eh, tím bude možné určité sjednocení. A tento týden diskutujeme ještě také o otázkách obsažených v kapitole 1 a e, otázkám, otázkách v kapitolách 2 a 3. E, tam jde o domovní prodej a o definici e-mailu jako trvalého média pro přenos e, dat. Bohužel jsou zde další otázky, které zde nemohu probrat, protože máme málo, če- 20, protože máme málo če- času. 26. ledna budeme hlasovat. Já s ostatními zpravodají se eh, jsme zajedno a myslím si, že hlasování může proběhnout eh, opravdu velice rychle a musíme zdůraznit ty eh, důležité obsahové otázky a technické detaily nechat stranou. Rád bych ještě poděkoval všem a hlavně radě, která ještě před Vánoci odvedla opravdu významnou práci. Doufám, že diskuze bude pokračovat tak, že do 26. tu diskuzi a celou tu věc zvládneme. Děkuji vám. Já doufám, že máte spravdu, pravdu, pane zpravodaji. Určitě by bylo dobré, abychom pokročili. A děkuji vám za aktuální informace. Myslím si, že tady máme pouze pana Rošfua jako oficiální eh, stínové zpravodaje, takže dám nejprve slovo jemu a potom dalším poslancům, kteří by se chtěli eh, podílet na diskuzi. Můžete se přihlásit, takže pan Rošvol jako první. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci popřát všem vše nejlepší do nového roku a nyní dovolte, abych se krátce vyjádřil k tomu, co řekl pan profesor Schmidt Kessel. Přečtu si pečlivě jeho zprávu v příštích dnech, ale teď čtyři záležitosti. Digitální obsah. První věc, to je budoucnost, podstatná část budoucnosti, pokud je o obchodování se spotřebním zbožím v Evropské unii. Myslím, že všichni chápeme, že e, velká část obsahu už dnes není přítomná fyzicky a to je součást moderního života. A proto musíme udělat maximum pro to, abychom to nějakým způsobem zapracovali do směrnice, která se týká e, spotřebního e, zboží. A v této eh, souvislosti musíme mít na paměti autorská práva týkající se digitálního obsahu. Eh, za druhé, jako i v jiných eh, oblastech spotřeby, i digitální obsah bude nakupován na dálku. A Nákup na dálku se používá stále častěji, což znamená, že se potýkáme se ztrátou té fyzické přítomnosti, jak o tom hovořil pan profesor, a naše skupina se domnívá, že směrnice o právě spotřebitelů je důležitá, zejména pokud se věnuje rozvoji obchodování na dálku. Třetí záležitost, právo na odstoupení od smlouvy, to je klíčová věc, je to opravdu podstata, podstata toho prodeje na dálku, tak jak už tady už to tady e, zaznělo a možná ta nejdůležitější věc, kterou bychom tady měli vyřešit, je kompatibilita mezi právem na odstoupení od smlouvy a prodejem digitálního obsahu. Pokud nevyřešíme tento problém, e, tak se ocitneme e, ve zvláštní situaci, kdy poškodíme rovnováhu směrnice. Protože právo na odstoupení od smlouvy je zásadním prvkem při prodeji na dálku. Vy jste hovořil o svých dětech, ano, všichni si můžeme vzpomenout na své děti, víme, jak je to jednoduché nakoupit, či za, objednat si dopředu digitální obsah a tak víme, že třeba eh, tady poskytnou také náležitou ochranu. A za čtvrté je potřeba, aby podniky splnily své povinnosti. Pokud mají nějaký digitální obsah, tak ho pochopitelně budou chtít prodávat. Pokud tedy bude digitální obsah obsažen v této směrnici, tak směrnice musí také řešit to, jak budou eh, tyto výrobky firmy vyrábět. Budou to samozřejmě výrobky nehmotné eh, povahy, ale musí eh, být na ně uplatněno také právo na odstoupení od smlouvy a bude třeba nějakým způsobem zajistit, že takový, program, takový produkt, výrobek, když eh, bude třeba skopírován, bude eh, se ho týkat právo na odstoupení od smlouvy. Tak myslím, že předtím jsem eh, se vyjádřil k těm hlavním záležitostem. Ještě několik postřehů, pane předsedo, si dovolíte. Náš zpravodaj už eh, dříve rozšířil tu diskuzi a její záběr a nabídl eh, celkový pohled na pokrok v této oblasti. Já souhlasím s ním, že jsme odvedli obrovský kus práce, že ten už je za námi. Pan Šváb má celý obrovský tým nás všech za sebou a všichni se snažíme k věci přispět. Doufáme, že budou tedy k dispozici dobré kompromisní návrhy. Jinak ale samozřejmě určité věci ještě musíme dodělat. Nechci teď zmiňovat to sloučení kapitol 2 a 3, o kterém už hovořil náš pan zpravodaj, ale připomněl bych, že v naší frakci máme pragmatický náhled na tuto směrnici. Myslím si, že to je tady spíše pragmatický než systémový pohled. Především si myslíme, že tato směrnice nebude schopná vyřešit všechny problémy spotřebitelů v příštích 10-20 letech, protože jsou příliš rozsáhlé, takže se musíme zaměřit jenom na určité oblasti. A tím, že sloučíme kapitolu 2 a 3, tak tomu můžeme napomoci. Týká se to tedy především prodeje na dálku a mimo obchodní prostory. Možná jsme jediná skupina, která to formulovala přímo takto, ale samozřejmě nás zajímá i to, co navrhují eh, ostatní. Myslím si, že bychom se neměli řídit mm, radou v této mm, oblasti. My zastáváme tento názor a pokud eh, je těžké najít kompromisní návrhy ke kapitoly 4 a 5, tak bychom se měli zaměřit té směrnici eh, především na kapitoly 1, 2, 3 a nechat eh, čtyřku a pětku trochu upozaděnou, vzhledem tomu, že předchozí směrnice tyto věci stejně do určité míry řeší. A poslední poznámka vzhledem k tomu, že Andreas hovořil i hlas, o hlasování v našem výboru, které přijde během nadcházejících týdnů, alespoň doufám. Eh, myslím si, to je taková osobní poznámka, že Evropa v tuto chvíli neúplně dobře funguje, ten vztah s občany je komplikovaný, takže bych chtěl ještě jednou potrhnout, že v našem výboru musíme pracovat co možná mm, nejrychleji a nabídnout konsenzuální text eh, minimální text, který bude co možná nejvíce, nejšířeji eh, podpořen a vyhneme se pokud možno rozkolům a získáme co největší eh, většinu a eh, podporu v Evropě. U takovýchto důležitých věcí, jako jsou práva spotřebitelů, tak se musíme vyhnout jedné věci a to jsou kontroverze. Jde nám o podporu růstu v Evropě, to je to, co nám jde. Spotřebitelé jsou znepokojeni, pokud jde o mm, dopady ekonomické krize, mají obavy pokud jde o finanční situaci a chtějí, abychom eh, zlepšili jejich eh, bezpečnost a situaci stabilizovali. Voilà, monsieur le président, ce que je voulais... Možná, kdybychom eh, šli cestou, která se bude méně zaměřovat na stále na nové nové výdaje, tak by to byla cesta úspěšnější. Tolik tady mé, mé připomínky k tomu, co nám tady prezentoval pan profesor Kessel a také pokud je o další vývoj u této směrnice. Děkuji mnohokrát děkuji za váš příspěvek um, k analýze této věci. Nemám tady žádná další jména na seznamu řečníků, takže v tuto chvíli možná vyzvu nejprve komisi, pan Petry, patrně eh, bude chtít říct si pár slov k tomu, co zatím zaznělo, a i k dalšímu vývoji této věci a, a pokud by paní Kertéž chtěla také vystoupit, tak samozřejmě eh, dostane slovo. Takže nejprve pan Petry, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo děkuji za tuto příležitost vstoupit do této dnešní diskuse, zejména samozřejmě ve věci digitálního obsahu a té briefingové zprávy, která dnes tady byla stručně odprezentována panem profesorem Schmidt-Kesslem. Návrh komise e, směrnice o právech spotřebitelů pokrýval do jisté míry také digitální obsah, zejména u smluv mimo provozovnu, uzavřených mimo provozovnu nebo smluv na dálku, či o prodej na dálku tedy. A byla tam také stanovena eh, pravidla týkajících se nekalých obchodních podmínek. To bychom, na to bychom neměli zapomínat. Pokud je o eh, pravidla u smluv eh, uzavíraných mimo provozovnu nebo na dálku, tak myslím, že analýza autora studie je zajímavá a poukazuje na některé důležité aspekty. Je zjevné, že je důležité, aby spotřebitel měl přístup k informacím o digitálním obsahu ještě předtím, než se ji stáhne například. S tím také náš návrh počítá. Zložitější téma potom je právo na odstoupení od smlouvy, zda by spotřebiteli mělo být eh, poskytnuto toto právo u digitálního obsahu. V této věci je stanovisko komise zatím takové, že právo na odstoupení spotřebitele se ruší okamžikem, kdy je zahájen proces stahování obsahu. Takže spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy po uzavření smlouvy, pokud uzavřel smlouvu online, ale zatím ještě nepřistoupil k samotnému stažení obsahu. Toto rozlišení uplatňujeme eh, v textu, to tam je zachováno, i v tom textu, eh, na kterém se zatím předběžně dohodla rada, jakožto na celkovém přístupu k věci. A v textu rady je to dokonce ještě jasněji uvedeno že tady existuje specifická výjimka právě u digitálního obsahu. A ta výjimka tedy platí od okamžiku započetí stahování obsahu. Pravděpodobně jde o zdokonalení textu oproti návrhu komise a je to věc, ke které se můžeme připojit. Pokud jde o situaci, kdy výsledkem té směrnice o právě spotřebitelů bylo, že by se zaměřila především na smlouvy uzavírané mimo provozovnou či na dálku, jak navrhuje parlament, pak ten text v jeho aktuální podobě by podle nás zaručoval dostatečnou ochranu pro spotřebitele a ošetřil by problematiku digitálního obsahu adekvátním způsobem. To kontroverzní téma na které se upozorňuje i jinde, to je otázka souladu digitálního zboží eh, s podmínkami uvedenými ve smlouvě. To je kapitola 4 návrhu komise a jde také o to, do jaké míry by spotřebitel měl eh, nárok na, na nějaké opravné prostředky, na náhradu, opravu podobně u digitálního obsahu. To je z našeho hlediska velice složitá eh, problematika. I ten briefing paper je ta studie, když prezentaci jste dnes vyslechli, to stvrzuje, protože máme potíž s definováním digitálního obsahu a také s tím, eh, jak uplatnit eh, případnou kompenzaci tedy pro spotřebitele. Proto se komise rozhodla zadat další studie. Jedna se bude zabývat ekonomickou stránkou věci Tady budeme se snažit měřit, zda nějak tady kvantifikovat, zda, za spotřebitel utrpí škodu tím, že se na ně nebudou vztahovat v této situaci pravidla eh, pro prodej eh, stanovená ve směrnici o právech spotřebitele. A potom je za druhá studie, která je věnovaná právním aspektům, legislativě a judikatuře v členských státech a tomu, jakým způsobem tedy je digitální obsah pojímán v jednotlivých členských státech. Během tohoto roku zanalizujeme výsledky těchto studií. Konečný výsledek bychom měli mít do června. Poté budeme mít jasnější představu o situaci a o tom, zda je nutné digitální obsah pojmout nějak podrobněji v té příslušné legislativě. Jedna možnost, kterou zmiňoval také pan Šváb, by bylo ponechat digitální obsah eh, v působnosti naší činnosti týkající se smluvního práva. Byl by to vhodný doplněk zejména pokud výstup diskusí mezi eh, radou a parlamentem by byl takový, že by vznikla směrnice, která se zaměří na smlouvy uzavírané mimo provozovnu či na dálku a není řešen nesoulad zboží se smluvními podmínkami, tak potom by bylo zajímavé využít výstupy z našich studií v rámci činnosti věnované evropskému smluvnímu právu. A v této souvislosti vítám skutečnost, že zpravodaj pan Šváb zaujal příznivé nebo vnímá příznivě vývoj situace v radě a zřejmě také pan Rochefort sdílí tento pohled na věc. Tolik tedy obecně k dalšímu vývoji směrnice. Ehm, za komisi mohu říci, že to vnímáme velice pozitivně budoucnost vyjednávání o této věci. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za vaše reakci. Já myslím, že je tady celá řada záležitostí, kterou budeme muset zvážit. Pokud jde o společný referenční eh, rámec, tak tady je ještě dohoda eh, daleko. Dnes odpoledne se eh, k tomu ještě trochu dostaneme a nejsem úplně přesvědčen, že bychom měli nechat spotřebitele tak dlouho čekat. No ale uvidíme. A teď paní Kortež, chci se zeptat, zda byste se chtěla představit a vyjádřit se k pokroku v radě. Děkuji. Děkuji vám, pane eh, předsedo, jménem maďarského předsednictví bych chtěla přivítat eh, všechny účastníky tohoto zasedání. My doufáme, že spolupráce s Evropským eh, parlamentem bude velice dobrá, alespoň se dosavadní zkušenost naznačuje, že určitě nenarazíme na žádné problémy ve vzájemné spolupráce. Ta byla vždy úspěšná. Pokud jde o tuto konce, eh, konkrétní směrnici, tak eh, jak už řekl zástupce komise přede mnou, rada eh, přijala předběžné stanovisko, které schválila v Koreperu, ale ještě potřebujeme zhruba dva týdny, abychom ho dokončili a nechali v radě definitivně schválit, schválit ministry. Mělo by k tomu dojít poměrně záhy. Maďarské předsednictví chce dosáhnout maximálního možného pokroku při vyjednávání o tomto konkrétním návrhu a my budeme úzce spolupracovat jak s parlamentem, tak s komisí. Pokud jde o ustanovení o digitálním obsahu, tak vítáme tuto možnost vyslechnout si vaše názory a názory odborníků na toto problematiku. Podle předběžného stanoviska Rady digitální obsah eh, nespadá do současných pravidel, protože se nekvalifikuje jakožto služba nebo zboží nebo respektive zboží. K tomu se tady budeme muset eh, na radě ještě vrátit. Pouze mohu tedy zopakovat, že počítáme s parlamentem, budeme s vámi chtít úzce spolupracovat a doufejme, že navážeme na eh, předchozí kvalitní práci. Děkuji. Eh, děkuji vám. Eh, paní Kortež, doufáme, že se společně zase brzy uvidíme a že skutečně se nám podaří pokroku dosáhnout. Také děkuji tímto belgickému předsednictví za jejich vynikající spolupráci ohledně celé řady témat, včetně tohoto. Vyslechli jsme se radu komisy. Chtěl bych dát panu Švábovi možnost uzavřít eh, diskuzi, ale předtím se ještě zeptám, pane profesore Šmitekesle, jestli nechcete eh, reagovat eh, krátce vy. Ano, výborně. Prosím, máte slovo. Um, Im Bereich des Widerrufsrechts Mittelwege, die in pokud jde o právo odstoupit od smlouvy, tak skutečně Tady zatím máme takové polovičaté řešení v tom současném dokumentu, které znamená, že právo na odstoupení není vyloučeno, eh, pokud eh, jsou eh, poskytovány služby, ale tady existuje tedy možnost kompenzace. To je tedy obecně možné, ale současné používané německé řešení je jakýmsi pokusem o kompromis a kompenzace záleží na informacích, které byly eh, dopředu poskytnuty spotřebitelům. Pokud eh, informace poskytnuty nebyly, tak v takovém případě eh, to, to právo ne, mm, neplatí. Uh. My jsme tady nadnesli eh, řadu eh, obecných eh, otázek, které souvisejí se smluvním právem a bude nejlépe řešit to především na straně provádění. Děkuji vám. Děkuji vám ještě jednou, pane profesore, za to, že jste zpracoval uh, svou zprávu. Uh, a vaše zprávu budou mít všichni k dispozici eh, nejpozději ve středu. Takže to bude snad zavčasu pro zpracování kompromisných eh, návrhů a máte tam řadu užitečných návrhů, které bychom chtěli použít a i kdyby se nedostali do toho prvního balíčku, tak se jich jistě zpravodaj poté chopí. Pane Švábe, chtěl byste schrnout eh, tu současnou diskuzi a situaci?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 kterou nám nabídli. Já souhlasím s tím, že především u mladších spotřebitelů je důležité jim ukázat, že skutečně něco děláme, ale je potřeba mm, to udělat prakticky a na kvalitním právním základě. V této otázce a i v dalších věcech budeme věci řešit, doufejme, rázně a najdeme kvalitní kompromisní návrhy. Right, well, thank, Děkuji, chci všem eh, poděkovat eh, a jenom doplním, že hlasovat budeme 26. ledna ve 3 hodiny odpoledne. Já eh, doufám, že ještě do té doby budou stínoví zpravodajové s naším zpravodajem spolupracovat. A než toto uzavřeme, tak chci ocenit Andreje Strechnice, který je tady na posledním zasedání našeho výboru, protože byl přeložen k jinému výboru, konkrétně k výboru pro bezpečnost a obranu. A já bych mu tímto chtěl velice poděkovat e, za spolupráci a za práci, kterou ovedl ve výboru pro práva spotřebitelů. Také tady vítám Marley Desamer, která se k nám e, připojí a e, chopí se který se k nám připojí a chopí se problematiky hlasování. Tak eh, do čtyř hodin bych si dovolil vyhlásit eh, krátkou pauzu. Ve čtyři hodiny se sejdeme, eh, doufejme v co nejhojnějším počtu k hlasování, takže skutečně ve čtyři hodiny přesně začínáme hlasovat. Uh, so, ladies and gentlemen, can we um, proceed with our first vote of um, 2011? Dámy a pánové, pustíme se do prvního hlasování v roce 2011. Nejprve budeme hlasovat o výsledném stanovisku k dohodě ve druhém čtení. Jde o potvrzení tedy výsledku jednání které vedla naše zpravodajka Katrin Stillerová s belgickým předsednictvím. Úplný, úplný text návrhu byl obeslán všem stínovým zpravodajům, všichni stínoví zpravodaji, tedy byl obeslán a všichni stínoví zpravodaje si prostudovali. Eh, já jsem měl tu čest, že jsem mohl předsedat tomu vyjednávání, bylo velice efektivní na žádost jiných zpravodajů jsem zaslal dopis belgickému ministru panu Van Kochenbomovi, kterého jistě znáte. Poděkoval jsem mu za spolupráci v tomto postupu a zároveň jsme požádali specifické vysvětlení od předsednictví kvůli tomu, že poměrně v pozdní fázi do toho ještě včlenili nové, nové znění do toho textu, no, určitou novou část, takže tady ještě čekáme stále na vysvětlení. A pro vaše informaci, Dohoda, které jsme se dobrali, eh, do ní bylo zapracováno 60 z 83 pozměňovacích návrhů přijatých v našem výboru 22. Eh, listopadu. To, myslím, svědčí o kvalitě vaší práce pod vedením paní Stílerové. Navrhuji jménem Stílerové, abychom tedy hlasovali o tomto výsledném textu. Přeje se někdo ze stínových zpravodajů vzít slovo? Ne, paní Rujle, ano. A paní místo předsedkyně. Pan Majer. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, eh, obdrželi jsme řadu materiálů od různých aktérů, dnes říkáme stakeholderů, a především od lobbystů. Byly tam velice důležité materiály, no a často jsme je obdrželi pozdě a často to také bylo velice přehnané, jako vždy. Ale e, v kroužku stínových zpravodajů a zpravodajů jsme ve spolupráci s radou a s komisí docílili kompromisu, který byl možný. Jak už tomu je vždy u nějakého kompromisu, nikdo není naprosto spokojený a já také ne. Ale myslím si, že bude užitečné, když teď o tom kompromisu, na kterém jsme se shodli, budeme hlasovat. Chci ale, abychom potom, pokud možno hned a pokud možno rozsáhle, začali spolupracovat s komisí v aktech eh, prováděcích a eh, delegovaných pravomocí. Eh, to vše se dosud jmenovalo komitologie. Máme před sebou ještě řadu práce, komise rovněž a my jako parlament bychom rádi konstruktivně spolupracovali s komisí. To by ale znamenalo, že se komise velice brzy, nejlépe hned, spojí s parlamentem, se stínovými zpravodaji a zpravodaji. A to vše proto, abychom si mohli vyjasnit pochybnosti a otázky, které se neustále vynořují a abychom je mohli e, vyřešit ke všeobecné spokojenosti. To je moje velká prozba a vycházím z toho, že tato prozba bude splněna. E, za těchto okolností bych potom rád souhlasil a hlasoval pro. Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Mrs. Děkuji mnohokrát, pane Mayere. Paní Rille? Ich möchte mich nochmal ausdrücken. Já bych ještě jednou ráda poděkovala vám za ten dopis belgickému předsednictví. Jsem totiž opravdu toho názoru, že bez našeho souhlasu by rada nebyla eh, schopna použít pozměňovací návrh pro vypracování nového textu. Myslím, že celý ten proces měl být jasnější ale poté, co již jste ten dopis napsal, můžeme a chceme jako skupina s tímto kompromisem souhlasit, protože v mnoha bodech jsme dosáhli toho, co jsme chtěli. Souhlasím ale s panem Majerem, že je teď důležité jako parlament sledovat implementaci tohoto nařízení. V některých oblastech totiž tak jak je tomu eh, ve všech kompromisech, nejsou jednoznačné formulace a z toho důvodu bude velice důležité, aby komise odvedla ještě dodatečnou práci já bych ráda rovněž apelovala na komisi, aby s námi spolupracovala v této oblasti, abychom dospěli v celém průmyslu k dobrému a, skvělému výsledku. Děkuji. Ano, děkuji. Měl jsem ještě doplnit, když jsem hovořil o dopise panová Kukengomovi, že jsem žádal předsednictví o e, vyjasnění té věci během, během lednového pléna kdy to má být přijato. A pokud je o prováděcí pravidla, prováděcí předpisy a celý eh, prováděcí proces. Komise si to jistě ale je zde zastoupená, překivuje ano. Eh, pokud by komise chtěla také vystoupit, to bude mít za chvíli příležitost. Eh, nechtěla jsem tady otevírat všeobecnou diskusi, ale paní Verňo, naše výstupředsedkyně, také požádala o slovo. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci jenom omluvit eh, paní Stillerovou, Katrin, která mne požádala, abych vystoupila její jménem. Dnes se bohužel nemůže dostavit. Lituje toho samozřejmě. Eh, Nebudu opakovat slova pana Majera a paní Jurile, ale eh, Úplně s vámi souhlasím, Katrin vlastně vám chtěla vzkázat to tež, jako u každého kompromisu, že někdo je nespokojen a ještě je třeba některé věci dotáhnout, ale myslím si, že všichni společně to tady zrealizujeme a chci vám všem jménem Katrin poděkovat za konstruktivní spolupráci, zejména na eh, tom kompromisu, který byl poměrně obtížně dosažitelný. Děkuji. Ano, vám jsem měl dát slovo jako první. Neuvědomil jsem si, že zastupujete paní Stýlerovou. Přeje si komise stručně vystoupit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád vyjádřil díky vám osobně a paní Stilerové a také stínovým zpravodajům za tu obrovsky důležitou práci, kterou jste odvedli a eh, také na tom tři a půlhodinovém trialogu, protože díky tomu byl možný ten kompromis. A komise samozřejmě eh, také to vnímá tak, že kompromis je prostě kompromis, takže ne každý je úplně spokojen, ale myslím si, že je velice důležité, že jste toho kompromisu s radou dosáhli. A samozřejmě komise je vždy připravena spolupracovat se zpravodaji, s novými zpravodaji v maximální možné míře a zasadit se o urychlení, uh, urychlení věcí. U aktu v přenesené působnosti nejsem si zcela jist, eh, o čem hovořili stínoví zpravodajové, ale eh, samozřejmě Eh, jsme již eh, se spojili se zainteresovanými stranami, jak se zaznělo, a minimálně jeden z aktů v přenesené působnosti by pravděpodobně měl být eh, urychlen, ale ne dříve než za dva roky. To je ta lhuta, respektive ta doba, kdy to nařízení má vstoupit v platnost. A samozřejmě se budeme snažit vypracovat aktiv přenesené působnosti eh, okamžitě, bezprostředně po dosažení dohody mezi radou a parlamentem a budeme v této věci v kontaktu s radou i parlamentem. Taková je naše vůle. Děkuji. A myslím, že belgické předsednictví je zde rovněž zastoupeno, takže mu chci vyjádřit naše díky. Rád bych vám ještě připomněl, že po hlasování eh, paní stělové silní zpravodaje mohou také eh, poslat komisi um, určitou um, informaci a eh, dále se potom bude sledovat proces transpozice. Takže nejprve kompromisní, hlasujeme o kompromisním balíčku, kde je pro, kde je proti. Bylo to přijato jednomyslně. Děkuji všem mnohokrát. Poblahopřeme nadálko paní Stillerové, která mimochodem opět uvázla ve Skotsku kvůli velké sněhové nadílce včerejší. To je důvod, proč dnes nemohla dorazit. Děkuji mnohokrát. Rozprava je, myslím, naplánována na úterý či pondělí večer. Pondělí večer 17.15 na plenárním zasedání ve Štrasburku. A nyní budeme hlasovat o stanovisku paní McClarkinové ke zprávě výboru Envy o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropské unii. S radostí předám slovo zpravodajce, která toto hlasování uvede. Obdržel jsem informace od EPP, která by si přála zavést, předložit tady na poslední chvíli celou řadu ústních pozemcích návrhů. Pokud to umožníte, budeme tedy takto postupovat, eh, případně nás informujte o dalších, eh, dalších důležitých věcech. Dobrý den, šťastný nový rok všem. Eh, chci nejprve poděkovat novým zpravodajům za jejich užitečnou spolupráci, zejména v tom opravdu nabitém harmonogramu. Velice si to ocením. Stále se domnívám, že výbor IMCO může významně přispívat formou stanovisek ke zprávám výboru ENVY Eh, nerovnosti v oblasti zdravotnictví, zdravotnictví v EU obvykle mají socioekonomické důvody, ale jsou i některé eh, faktory související s jednotným vnitřním trhem eh, a také související s, farma, s farmaceutickým průmyslem, a to se týká přeshraničních záležitostí, přeshraničního poskytování zdravotní péče a také kvalifikace pracovníků. měla by být zaručena tedy volnost pohybu po EU, ale vzhledem k tomu, vzhledem k povaze této profese, musíme mít nastavené určité kontrolní mechanismy. A, proto bych ráda apelovala na komisi, která je zde dnes přítomna, aby toto řešila ve směrnici o kvalifikaci zdravotnických pracovníků, zejména pokud je o registraci eh, do systému EMI, která by měla být povinná. To si myslím, že by eh, pomohlo eh, zvýšit standard zdravotní péče v EU, odbourali by se tím některé špatné, špatné postupy a snížily by se také nerovnosti ve zdravotnictví v EU. Pokud je ústní pozměňovací návrhy EPP, já jsem měla možnost se s nimi seznámit a souhlasím s nimi. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo si chce říct slovo, než se, než se pustíme do hlasování? Ne, dobrá. Paní Verňo ještě, pardon. Jenom velmi stručně. Já bych ráda poděkovala Emně za to, že tak rychle Ehm, s námi spolupracovala na této velmi, velmi obsahlé problematice a domníváme se, že se nám podařilo vypracovat tedy ehm, stanovisko, které je vyvážené, je to stanovisko pro výbor Envy a pokud je o pozici EPP, zejména u 44 jsme chtěli hlasovat proti kvůli jednomu konkrétnímu slovu, které nám činilo problém, vzhledem k tomu, že Poznací návrh EPP je uspokojivý, budeme tedy hlasovat pro 44. Děkuji. Paní Basto za EPP. Děkuji, pane předsedo. Také přeji všem vše nejlepší do nového roku. Já bych chtěla jenom velice stručně říci, že v EPP nás potěšilo, jaký postoj zaujala zpravodajka a oceňujeme práci v tomto krátkém čase a také nutnost zohlednit všechny naše pozměňovací návrhy, které jsou nyní eh, na tom hlasovacím seznamu velice dobře vysvětleny. Toto stanovisko, myslím, eh, nabídne velice pozitivní příspěvek eh, nyní v době krize, kdy se snažíme zmenšovat nerovnosti ve zdravotních politikách v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Nějaký další stěnový zpravodaj? Nikoliv. Tak v tom případě přikročíme rovnou k hlasování. Dovolte, abych si ověřil, zda všichni máte elektronické hlasovací kartičky. Takže takovou rychlou eh, kontrolu, než začneme skutečně hlasovat, můžou hlasovat nejprve poslanci EPP, abychom si ověřili eh, za EPP, kolik tady máme poslanců. Máme tady 11 poslanců přítomných za EPP, mělo by jich být 13, eh, takže dva chybí, takže končíme hlasování za EPP. Eh, S and D. Socialisté mohou hlasovat, prosím. Paní kolegyně Jedna kolegyně se zapomněla hlasovací kartičku, takže to budeme započítávat eh, separátně. Mělo by vás být 6 či 7. Dobře, a jinak zbytek vidím eh, odsud eh, čtyři liberálové, tři za ECR, dva za zelené, Denis za GUE Myslím, že jsme tady jinak všichni. Dobře. Takže začneme hlasovat kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Pr- proti? Takže schváleno téměř jednomyslně, což znamená, že půjdeme rovnou k návrhu číslo 4. Čtyřka odstavci 1 a novému. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Opět velkou většinou. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Opět schváleno. Nyní tedy kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Opět schváleno. Takže přecházíme k návrhu 6. Paní Bastos, Hlasujeme, kdo je pro. Prosím, Opět schváleno. Nyní odstavec číslo 2. Tady máme návrh, návrh 9, paní Verňo, kdo je pro. Proti. I tento návrh je schválen. Nyní návrh číslo 10, paní Parvanové. Kdo je pro? Myslím, že toto raději odhlasujeme elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 10. Můžete hlasovat? Paní Verňo je pro, mi tady ukazuje. Dobře, končím hlasování. Je to 13 pro 16 proti, takže návrh byl zamítnut. Nyní návrh 8 paní Šaldemoze. Kdo je pro? Raději to ověříme elektronicky. Takže hlasujeme o návrhu číslo 8. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování návrh byl zamítnout 17 hlasy ke 13. Nyní je návrh číslo 11, paní Verňo. Kdo je pro? Opět se to dovolím ověřit elektronicky, takže můžete hlasovat o 11, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen 17 hlasy ku 13. Nyní odstavec číslo 3. Máme tady kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A tímto se dostáváme k návrhu 18. Paní Šaldemoze, kdo je pro? Proti? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 21. Paní McClarkin, kdo je pro? Proti? proti, schváleno. Návrh 20, paní Verňo, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní návrh 22. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Pokud se nepletu, je to návrh paní Bastos, který nám do, pro záznam paní Bastos eh, přečte. Prosím, máte slovo tím chcete nahradit ten stávající návrh? Eh, Jde o pozměňovací návrh, eh, který se pokouší odstranit slovo and remuneration v anglickém znění. Um, Dobře. A takže jde o návrh pana Živána s tímto ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 24, paní Verňo, stahuje eh, se to k odstavci číslo 3. Můžete hlasovat eh, ke 24. Paní Verňo je opět pro. Končím hlasování. Tak a návrh je zamítnut 17 hlasy proti a 13 pro. Nyní kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Tím se dostáváme k návrhu 28. Paní McClarkin, kdo je pro? Proti? Schváleno. 29. Pana Grecha, kdo je pro? Proti? rovněž schváleno. Návrh 30. Budeme hlasovat elektronicky o 30. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut do 20 hlasy proti, 10 pro. Nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti. Schváleno a to velkou většinou. Čímž přecházíme k návrhu 35, paní McClarkin. Je to odstavec 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní návrh 38, paní Parvanové, kdo je pro? Proti? Také schváleno. Návrh 36, pana Živana, kdo je pro? Proti? Rovněž schváleno. Nyní návrh 37. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Paní Verňo je pochopitelně pro, protože to je její návrh a návrh je schválen 16 hlasy pro 14 proti. Nyní odstavec 6, kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti. Návrh je schválen. Tím se dostáváme k návrhu 42 paní Parvanové. Kdo je pro? Proti. Opět schváleno. Návrh 41, ten byl stažen. Návrh 43, k tomu máme ústní pozměňovací návrh. Není to úplně ten stejný, který je uveden na hlasovacím seznamu, nebo je to nějaký uh, nový? Ano, je to ten stejný návrh, který je uveden na hlasovacím seznamu. Takže budeme hlasovat o 43, jak v podměněném znění. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní návrh 44, paní Bastos. Opět je to k dispozici na hlasovacím seznamu, takže můžeme eh, hlasovat o 44. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo schváleno, ale pokud dovolíte, ověříme to elektronicky. Eh, hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu v pozměněném znění. Končím hlasování. Návrh je schválen 22 hlasy proti 8. Nyní návrh 45, paní Bastos, kdo je pro? Proti? Opět to raději ověříme elektronicky. Hlasujeme o 45. Končím hlasování. Návrh je schválen 22 hlasy. Nyní odstavec 7, kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? schváleno a tím se dostáváme k 49. paní Rule. Kdo je pro? Respektive eh, zahajuji elektronické hlasování k tomuto návrhu. A o 51 bychom hlasovat eh, ještě teď neměli. Nejprve 49 podle mého seznamu, takže teď 49 hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 20 eh, hlasy proti, 10 eh, poslanců pro. Nyní návrh 46 pana Melcera. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Opět eh, zamítnuto 20 hlasy proti. Nyní návrh 51 paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 52, paní Bastos, kdo je pro? Proti? Raději bych to ověřil elektronicky, takže hlasujeme o návrhu 52, paní Bastos. Končím hlasování. Návrh byl schválen 22 hlasy pro, 8 hlasů proti. Nyní návrh 53, paní Bastos, kdo je pro? Proti schváleno. Návrh 54, paní Verňo, kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh 55, kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh 56, paní Bastos, kdo je pro? Proti. Schváleno. A tím končíme s pozměňovacími návrhy. Nyní hlasujeme o návrhu tohoto stanoviska hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. A stanovisko bylo schváleno 28 hlasy pro, dva poslanci hlasovali proti. Děkuji vám a gratuluji paní McClarkin. And I'm sure that you'll, uh, ensure... Jsem se jist, že zajistíte, aby výbor Nv vzal v potaz tyto praktické a důležité návrhy našeho výboru. A přecházím k dalšímu stanovisku a e, to pro výbor e, ITRE ke zprávě z vlastní iniciativy o průmyslové politice pro éru globalizace. Spravodajem je pan Kreutzmann. Chcete něco říci? Vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejdříve rád poděkoval všem stínovým zpravodajům. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům. Zaměřil jsem se na věci, které nejsou ve zprávě Lange, ale byly předloženy pozměňovací návrhy, které celou tu věc rozšiřovaly. S většinou pozměňovacích návrhů nemám žádné potíže a budu s nimi souhlasit. Pokoušeli jsme se také eh, docílit kompromisních pozměňovacích návrhů, vypracovat je společně a to se nám také podařilo. Je zde několik pozměňovacích návrhů, eh, se kterými nemohl souhlasit. Eh, příkladem proto jsou například ty projekty typu Galileo a miliardové částky, které se tam utrácejí z peněz daňových poplatníků. Tam jsme poněkud kritičtí. Takže tím bych skončil. Ještě jednou všem děkuji a můžeme hlasovat. Děkuji mnohokrát, pane Kreutzmane. Někdo ze stínových zpravodajů si přeje vzít slovo? Ne, takže přistoupíme rovnou k hlasování. Začneme s kompromisním návrhem číslo 1 kostavce 1. Kdo je pro? Proti? Velkou většinou přijato. Není odstavec 1a nový. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. Nyní poznací návrh číslo 3. To je dílčí hlasování. Nejprve první část, to znamená celý ten text, kromě slov and an automatic, to je rozdělení, o které požádalo Alde. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní druhá část. Hlasujte prosím o druhé části trojky tedy o slovech ano, co Macek. Konec hlasování. Nepřijato. 9 hlasů pro, 20 hlasů proti. Není poznatý návrh číslo 4. Opět dílčí hlasování. Vidíte, která část je první, která druhá. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Přijato. Není druhá část. Ano, druhá část, kdo je pro? Proti? Druhá část byla rovněž přijata. Nyní odstavec 2a. Poznací návrh číslo 5 pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Přijato. E, návrh číslo 7 ode mne. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Poznací návrh číslo 12 pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Přijato. Devatenáctka pana Žuvena Abada. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo šest pan Žuvena pan Abad. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. A jedenáctka jako doplněk pana Kreutzmana. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Nyní odstavec eh, Poznatel číslo 8, kdo je, pan, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromisní návrh číslo 2. Předložil víc kolegů, kdo je pro, proti, přijato. Nyní poznací návrh číslo 13 pana Krojcmana, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 17 jako doplněk, kdo je pro, proti, rovněž přijato. Poznací návrh číslo 14, kdo je pro? proti, přijato. Číslo 15 jako doplněk, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 16, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 21 jako doplněk, kdo je pro, proti, rovněž přijato. Číslo 18, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 20, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 29, jako doplněk, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 23 tedy odpadá. A nyní číslo 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 25 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tím jsme dokončili hlasování jednotlivých poznacích návrzích. Hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku. Poprosím vás elektronicky eh, pro za, do záznamu. Hlasujte, prosím, o celém stanovisku. Konec hlasování. Přijato. Poměr 26 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel. Děkuji mnohokrát a blahopřeji panu Krojcmanovi. So thank you all very much. And... Děkuji vám všem. Vím, že pan Kreutzmann bude hájit naše poznací návrhy ve výboru ITRE a postará se o to, aby byly zapracovány do výsledné zprávy. My mu za to předem děkujeme. Tím jsme tedy ukončili dnešní hlasování. Já vám děkuji, máme trošku náskok, takže nyní na moment přerušíme schůzi budeme diskutovat o zprávě pana Majera o možnostech pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu a tu diskusi zahájíme za pár minut. Uh, um, Dámy a pánové, tak, myslím, že tady jsme už eh, všichni. Eh, vítám tady zástupce komise, který s námi už eh, několikrát spolupracoval během posledních let, takže se těšíme opět na váš příspěvek této problematice v nové roli generálního generálním ředitelství pro otázky spravedlnosti Máme tady pana Majera, který je zpravodajem k této důležité eh, problematice. Po dlouhé diskuzi jsme dospěli eh, k dohodě o spolupráci na základě eh, postupu posílené spolupráce. Takže některé pravomoci zůstávají čistě v naší působnosti. V tuto chvíli tady nemáme eh, stínové zpravodaje. Paní Štajler, eh, jak víte, se nemohla dostavit. Pan Schmidt eh, je teprve na cestě, pan Riele tady je, pan Fox tu ještě není, ale jeho jménem bych do diskuze přispěl a poslední stínový zpravodaj se rovněž zatím nedostavil. Pokud jde o časový harmonogram, tak ještě na, čekáme na konečné rozhodnutí konference předsedů ale nepředpokládám, že by tady mělo dojít nějakým eh, problémům. Myslím, že to bude ve Štrasburku příští týden formálně schváleno. Předal bych tedy slovo nejprve panu Amajerovi. Pokud chcete, aby eh, hned po vás eh, mluvila první komise, tak je to samozřejmě na vás, ale možná je lepší, aby nejprve vystoupil náš navrhovatel Takže možná nejprve náš navrhovatel a teprve poté by představil eh, zelený, zelenou knihu zástupce komise a pak by se rozběhla normální diskuze. Pokud tedy obě strany souhlasí výborně, takže nejprve pan Majer, pak pan Steibermajer a potom všichni ostatní. Takže, pane Majere, prosím. Dobře. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, máme před sebou zelenou knihu, není to žádný legislativní návrh. A tato zelená kniha uvádí možnosti, které jsou možné, eh, nebo které by byly eh, možné, takže je zde několik eh, podmiňovacích způsobů. Není to obsáhlá zelená kniha, ale obsahově má v sobě několik opravdu velice vznětlivých témat a zahrnuje řadu těchto témat. Jak řekl náš předseda, e, kompetence sdílíme s výborem právním. E, já jsem jako člen právního výboru e, se tímto tématem zabýval již předchozích deset let a proto mám radost, že v tomto výboru mohu na této problematice pracovat dále. Shodli jsme se na tom, že jediná kompetence našeho výboru platí pro bod 3.1. Sdílené kompetence platí pro 4.2.1. Pokud by tedy ten eh, nástroj měl platit pro spotřebitelské smlouvy eh, a i pro podnikatelské smlouvy. Dále 4.3. To je otázka eh, věcné oblasti působnosti, eh, kterou by legislativa měla mít. Tu zelenou knihu jste určitě všichni četli a všichni jste si určitě všimli těch zásadních otázek, které se tam objevují a o kterých musíme diskutovat a posléze rozhodnout. Ale to vše eh, jen v rámci té zelené knihy a ne eh, v rámci nějaké nové legislativy. Takže ta zásadní otázka je, jakou eh, věcnou oblast působnosti by eh, ta zelená kniha měla mít. Chceme úzký nebo široký výklad. Pro mě je tato otázka opravdu zásadní a je pro mě rovněž zásadní to, abychom v 27 členských státech a právních řádech měli jasný názor na to, kdy je uzavřena nějaká smlouva. To znamená, kdy zazní určité ano a kdy toto ano je závazné pro eh, obsah smlouvy. No a Dále se musíme zamyslet nad tím, jaké budou možnosti odstoupení od smlouvy, nedodržení smluvních eh, závazků a tak dále a kdy je možné s celým procesem skončit. Chceme se také zamyslet nad tím, co jsou ty zásadní prvky a kdy by měly být zásadní, tedy závazné. A kdy budou závazné a nebudou platit pouze jako alternativa pro členské státy. Musíme se také rozhodnout, jestli chceme uplatňovat princip subsidiarity a to tak, že každý stát bude moci rozhodnout o tom, kdy vznikla nějaká smlouva a kdy smlouva nevznikla. Myslím si, že v této oblasti bychom měli směřovat k plné harmonizaci a otázkou zůstává, jak daleko by ta harmonizace měla zajít. Samozřejmě existuje úzký výklad a logicky také široký výklad. A to jsou ty následné otázky, eh, mimo smluvní ručení, odstoupení od smlouvy a tak dále. Dalšími důležitými otázkami je, jestli by ten nástroj měl platit na určité druhy smluv, na smlouvy o službách, kupní smlouvy a tak dále, anebo jestli bychom ten nástroj měli rozšířit na další druhy smluv, smluv anebo jestli by eh, to mělo směřovat eh, k občanskému evropskému zákonníku nebo něčemu takovému. Myslím, že bychom se měli věnovat tomu, co je pro nás pro všechny naléhavé. Tyto naléhavé věci by měly být formulovány závazně, jako závazné pro členské státy. No a věci, které spadají pod subsidiaritu, a tady například formulace rozsahu náhrady škod anebo podobných věcech, můžeme nechat subsidiaritě. Tam jsme se zkrátka ještě nedostali tak daleko v těchto otázkách. Takže je potřeba vyrovnat Eh, práva podniků, ale i spotřebitelů. Protože když nebudou mít eh, podniky jistotu, tak spotřebitelé nebudou chráněni a eh, nebudou zahrnuti do celého procesu těch ochranných opatření. Je potřeba tedy diskutovat o všech těch navržených možností a možnostech a já si myslím, že je důležité, abychom to provedli velice rychle. Jsme pod velkým časovým tlakem a je potřeba se shodnout na tom, které věci by měly být závazné a které budou spadat pod princip subsidiarity. Ty detaily a jednotlivosti, jak to budeme formulovat, jak daleko zajdeme, o tom můžeme diskutovat ještě v budoucnu. Ale ta první otázka je ta nejdůležitější, nebo ty otázky Nyní by komise měla vysvětlit svůj návrh, měla by nám říci, kde vidí ty nejdůležitější body a potom se můžeme věnovat detailům. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji za tento úvod. Teď bych eh, poprosil pana Šledeméra za komisi a potom bych navázala na to, eh, co jsem říkala předtím a uvedl něco eh, mohl byste tedy představit tu zelenou knihu. Ehm, Dámy a pánové, ehm, možná, že bych měl začít potížemi, se kterými se zelená eh, kniha potýká, než se dostanu k těm možnostem, které nabízí. Zelená kniha totiž eh, nenabízí řešení určitého problému, ale abych byl přesnější, eh, konstatuje čtyři problémy. Na tyto čtyři problémy hledáme praktická konkrétní řešení. Rád bych tedy začal těmi spotřebitelskými smlouvami. Jsem totiž zde ve výboru IMCO, ale potom bych chtěl také dodat něco k těm obchodním smlouvám. Co se týče těch spotřebitelských smluv, tam bych rád začal tou stránkou podniků. Jak jsem již řekl, identifikovali jsme dva problémy na straně eh, podniků a dva problémy na straně spotřebitelů. Takže co se týče těch podniků, rád bych zdůraznil, že je potřeba se zaměřit na přednosti pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky tvoří 99 všech podniků. A máme k dispozici eh, jasné statistické údaje, které potvrzují korelaci mezi růstem malých a středních podniků a hospodářským růstem. Rovněž jsou tam, je tam spojitost mezi podporou inovací a snižováním nezaměstnanosti. Takže když se soustředíme na malé a střední podniky, získáváme rovněž ty eh, celkové výhody pro celou ekonomiku. Eh, všechny ty výhody přispívají k řešení celého toho velkého pucle, které se skládá dohromady a které vyplývá té finanční hospodářské krize a přispívá k tomu, jak tu celou krizi vyřešit a její následky. V listopadu byla schválena čísla komise týkající se růstu a vidíme, že průměrný růst v Evropské unii je 1,8 Když to srovnáme například se Spojenými státy, máme zde 2,7 a v Japonsku 3,5 Spojené státy byly zasaženy hypoteční krizí mnohem silněji ale vykazovali eh, vyšší růst než Evropa. No a když se podíváme na ta průměrná procenta v Evropě, 1,8%, je potřeba mít na paměti, že je to průměrný eh, růst. A je to 1,8%, protože některé státy, jako například Polsko, Švédsko nebo Německo, mají eh, růst vykazující 4%. Takže i když se podíváme na 1,8 ani ty nejsou eh, trvale udržitelné. Ale i 1,8 zde máme právě proto, že některé státy vykazovaly mnohem vyšší růst. No a právě proto je zde ta zelená eh, kniha a nabízí odpovědi na to, jak podporovat malé a střední podniky. Tak teď k těm problémům, které máme, jsou v zásadě dva. Určitě všichni dobře víte, protože se v té oblasti pohybujete už dlouho. Že když se podíváme na malé a střední podniky, je potřeba držet se práva v jednotlivém členském státu anebo práva, které je uplatňováno v celé Evropské unii. To je v článku, v článku 6. To samozřejmě pro malé a střední podniky znamená dodatečné náklady. No a ty dodatečné náklady vznikají především tím, že se nemusí soustředit pouze na právo v jednotlivém členském státě, ale musí se seznámit i s jeho obsahem. Musí rovněž pátrat po tom, jak mohou smlouvu, kterou již mají ve svém národním smlouvu, přizpůsobit tak, aby platil podle práva nového státu, ale aby tato smlouva přinášela výhody i pro ně, aby nabízela nějaké výhodné ekonomické řešení i pro, pro ně, pro tyto malé a střední podniky. Protože všeobecné obchodní podmínky v těchto malých a středních podnicích jsou eh, stanovovány podle národního práva a jsou uspořádány tak, aby prospívali těmto podnikům, ale nejsou vždy úplně stejné, když máte pracovat ještě s dalším nějakým národním právem. Na konci minulého roku jsme provedli eh, průzkum mezi malými a středními podniky. Zeptali jsme se jich, jaké jsou největší obtíže, kolik je 13 největší, jaké jsou největší obtíže v přeshraničním obchodě a měli jmenovat 13. Mezi prvními deseti bylo šest potíží, které mají co dočinění se smluvním právem, s materiálním smluvním právem. První problém jmenovaný byl, že podniky musí nejdříve vždy zjistit, jaké je to právo, které mají používat. To jmenovalo 74 podniků. Eh, na druhém místě byl eh, překlad toho zahraničního práva, toho zahraničního, zahraniční legislativy 68% a 65% podniků jmenovalo právní poradenství. Dále zde byl jmenován nedostatek důvěry a informací, dále právní spory v zahraničí 57 a 58 a na závěr byla jmenována potíž vyjednávat s druhou stranou a zhodnout se na té legislativě, kterou je potřeba uplatňovat. Znamená to tedy, že když se ptáme malých a středních podniků, vychází zcela jasně najevo, že eh, překážky, které souvisí se smluvním právem, stojí na vrcholu žebříčku těch potíží, které jim brání v přeshraničním obchodě. Víme, že tři, z malých, tři ze čtyř malých eh, a středních podniků v Evropě neprovádějí přeshraniční aktivity a řadu z těch důvodů jsem zde jmenoval. Víme také, že 50 těchto podniků by rádi prováděli přeshraniční obchody, kdyby existovalo jednotné evropské právo jednotná evropská legislativa. Kladli jsme jim i další otázky, ty se netýkaly eh, jednotné evropské legislativy, ale těch potíží, které se objevují v zelené knize. Ptali jsme se jich například, jakou možnost by upřednostnili z těch možností, které zde jsou. A zcela jasně se malé a střední podniky rozhodly pro jednotné smluvní evropské právo. 88% všech malých a středních podniků, které se účastnili eh, toho průzkumu se vyslovili pro jednotné smluvní evropské právo. Eh, hodnotili by ho jako dobré a vel, nebo velmi dobré. A 78% těchto podniků by pravděpodobně a nebo velice pravděpodobně zvolili nějaký eh, jiný nástroj, a sice možnost čtyři uvedenou v zelené knize. Tolik tedy k malým a středním podnikům. Druhý bod, a nebo druhá potíž nebo problém, který mají malé a střední podniky, a, malé a střední podniky, ale i podniky celkově, je otázka využívání synergických efektů a výhod. Představte si, že nakupujete svoje služby a, nebo produkty e, elektronicky, tak e, je potřeba nejdříve přizpůsobit ty smlouvy Představte si ale, že byste mohli nakupovat eh, na základě eh, jednotné legislativy a na základě nějakého eh, nějaké elektronické platformy jednotné, že by ty produkty mohly prodávat podniky. A my jsme se jich ptali, jak to vidí s úsporou nákladů. Více než polovina dotázaných 54% odpověděli, že by eh, zajisté došlo k úspoře. A nechci to rozebírat do detailů, jmenovali jednotlivé stupně úspor. Znamená to tedy, že většina evropských malých a středních eh, podniků a to se samozřejmě netýká jen malých a středních podniků, ale i ostatních podniků, že tedy více než polovina všech evropských podniků Eh, vidí i možnosti eh, úspor, kterých by mohli využít. A to synergickými efekty, kterých bychom dosáhli. To jsou tedy ty eh, dvě velké oblasti problému, které se týkají všech podniků, ale obzvláště malých a středních podniků. No a nyní se dostávám ke spotřebiteli, což je vlastně centrální oblast vašeho výboru. U těch otázek spotřebitelů vidíme opět dva problémy. Prvním problémem je, a zde vám mohu rovněž jmenovat některá čísla, následující. Provedli jsme průzkum a vytvořili jsme eh, takový nákupní košík se 100 eh, produkty, které spotřebitelé nejčastěji nakupují. Zaměřili jsme se na to, kolik z, těch, eh, z té stovky produktů je možné zakoupit v jednotlivých členských státech online, tedy na internetu, na národním trhu. No a jmenuji teď ta jmén, čísla, která jsou nejvíce šokující. Na Maltě a na Kypru došlo k tomu, že 98 z těch 100 produktů nebylo dostupno, dostupné elektronicky, tedy na internetu. Mohli bychom říct dobře, to jsou ostrovy a, na, ostrovy a navíc jsou to malé trhy, takže tam se to vlastně vůbec nevyplatí. Ano, to byste měli pravdu, ale když se podíváte na ty ostatní státy, v té řadě zmáhajících se uh, ekonomik, uh, tak je tam 13 členských států, ve kterých více než 50 eh, těch produktů nebylo dostup, dostupných na internetu, na národním trhu. No a potom jsme se podívali napříč všemi eh, státy. Kdybyste se aktivně vydali do nějakého jiného členského státu, uspořili byste náklady. Více než polovina těchto produktů by tedy přinesla úsporu eh, ve velikosti vyšší než 10 Co to tedy znamená? Příslušný spotřebitel, hlavně v malých a středně velkých národních ekonomikách, má příliš malý výběr, za prvé. Za druhé, nakupuje eh, za příliš vysoké ceny a za třetí, nedostává odpovídající kvalitu. Znamená to tedy, že hospodářská soutěž eh, pro malé a střední podniky nefunguje. Spotřebitelé nakupují příliš draze a nemohou si koupit produkty, které by si koupit chtěli. To je tedy ten první problém. No a druhý problém, se kterým se spotřebitelé potýkají. Eh, provedli jsme takovou, takový průzkum metodou Mystery Shopping a prováděli jsme transakce na internetu. Provedli jsme jich přibližně 11 tisíc elektronicky. Mezi těmito 11 tisíci transakcí bylo přibližně 61% nefunkčních. Neuskutečnili se, protože to nefungovalo. No, samozřejmě k tomu vedla řada důvodů, ale eh, mezi těmi důvody byla z velké části bylo z velké části zamítnutí nákupu v určitém členském státu. Dám vám příklad například z Lotyšska, z menšího členského státu jste například lotyšský spotřebitel a chcete si na internetu koupit zboží od eh, německého nebo polského malého středního podniku. Dostanete se tedy na jejich webovou stránku, najdete si jejich produkt, vložíte ten produkt do nákupního košíku No a na konci se objeví eh, ta obrazovka, kde máte vyplnit ty údaje, kam se má zboží dodat, jak se jmenujete, jak budete platit a tak dále. Vy eh, zadáte Lotyšsko, najednou to celé zběla nebo z černá, nebo se zkrátka objeví obrazovka nebo rámeček, neprodáváme do Lotyšska. No a to je přesně ten problém, o kterém hovořím pro mnoho malých a středních podniků zkrátka nemá smysl vydávat se do nějakých malých nebo středně velkých států a národních trhů. A to z důvodu, který jsem vám vysvětlil před chvílí. Takže to jsou ty problémy, které jsem chtěl zmínit. Nyní se nechci věnovat příliš podrobně té zelené knize. Nabídli jsme zde řadu možností, je zde, řad, je zde celkem sedm možností, které pokrývají celou šíři všech řešení. Eh, vedli, eh, dali jsme nebo předepsali jsme eh, velkou eh, lhůtu eh, pro konzultace. Ještě jsem nikdy neviděla zelenou knihu, která by měla sedm měsíců. Normálně je k dispozici tři, jsou k dispozici tři nebo čtyři měsíce, ale v této oblasti bylo k dispozici sedm měsíců a tato lhůta by nám měla umožnit, aby se mohly přihlásit všechny skupiny a všechny výbory a vyjádřit svůj názor. Rád bych ale zmínil několik poznámek k té jedné možnosti z těch sedmi. Eh, neustále jsou mi totiž kladeny stejné otázky, které se toho týkají. Eh, jde o ten nástroj, který by měl být k dispozici. Otázka, která neustále zaznívá, jak to vlastně bude fungovat. Jde o ten volitelný nástroj. Já bych vám tedy rád vysvětlil, jak by to celé mělo fungovat. Tak ta myšlenka, která zatím stojí, je, že vycházíme z těch problémů, které máme. Chtěli bychom aktérům poskytnout k dispozici nástroj, který eh, nebude harmonizovaný, který nebude nahrazovat národní legislativu a který nebude eh, jednotlivým aktérům vnucován, pokud by ho nechtěli. Pro ty aktéry, kteří by ten nástroj chtěli odmítnout, to nebude znamenat žádné dodatečné náklady. Prospěje pouze těm aktérům, kteří by si tento nástroj zvolili. No a samozřejmě tyto aktéři si musí dobře zvážit, jestli by ten nástroj chtěli a nebo ne. A udělají to pouze tehdy, když z nich poplynou nějaké hospodářské výhody, ekonomické výhody. Samozřejmě bude to eh, situace, kdy to prospěje oběma stranám. To znamená, že e, si ten nástroj zvojí pouze ve chvíli, kdy jim to něco přinese. Jaké budou ty výhody? Tak samozřejmě pro podniky to bude znamenat e, úspory, to už jsem zmínil předtím, a pro spotřebitele. Na jedné straně budou ty ekonomické výhody, o těch jsem také již hovořil, ale navíc ještě právní výhody. I spotřebitel se totiž pro tento nástroj rozhodne pouze v té situaci, když bude mít opravdové výhody. A nepůjde jen o ekonomické výhody, ale právě i ty právní výhody. A které by to mohly být? No tak zaprvé je potřeba se podívat na tu vysokou míru eh, ochrany spotřebitele. Nemluvím o míře ochrany spotřebitele ve smyslu takového toho eh, obvyklého bude to zvýšená míra ochrany. Půjde tedy o úroveň ochrany, která přinese spotřebiteli podstatné výhody ve srovnání se současným AKI a zlepší podmínky pro většinu evropských spotřebitelů. Je potřeba si vnímat rovněž toho, a nad tím se právě zamýšlíme, jak dát spotřebiteli možnost uplatnit svá práva. Nejde pouze o materiální nebo procesní právo, ale jde o eh, prosazování, uplatňování práva v praxi pro spotřebitele. Když se podíváte na pracovní program komise, vidíme, že ve čtvrtém kvartálu tohoto roku bude vypracován eh, nástroj pro mimosoudní vyrovnání. No a to samozřejmě není náhoda. Je možné tady propojit jednotné smluvní právo a jednoduchý, levný a efektivní nástroj mimosoudního vyrovnání. No a dále eh, digitální obsahy a práva na digitální obsahy. Dnes jste o tom také hovořili. A tento nástroj by nám nabízel možnost, že bychom tato práva, která jsou opravdu důležitá, by byla rovněž zohledněna. V současné chvíli jsou ve členských státech eh, opravdu zpracována velmi málo a tady by bylo možné je do smluvního práva zapracovat. Bylo by možné poskytnout určitou úroveň ochrany, která se nevyskytuje v jednotlivých členských státech anebo v současném AKI. To tedy v případě, že by se jednotlivý členský stát rozhodl pro eh, tento nástroj. Znamená to, že by tedy spotřebitelé nezískávali pouze tu výhodu, že by získávali řadu nových a levných produktů, ale měli by také efektivní právní ochranu. No, a tím bych skončil ty spotřebitelské smlouvy a přešel Eh, ve stručnosti k těm obchodním smlouvám. Určitě víte, že problémy, které jsem zmínil, eh, jsou platné především pro spotřebitelské smlouvy. U obchodních smluv jsou ty problémy mnohem mm, nižší. Spotřebitelé ne. Eh, podniky se mohou, si mohou zvolit, jaké chtějí to právo, z jakého chtějí vycházet. Ale k čemu to vede? Strana sama určuje své národní právo jako to, které bude platit pro tu smlouvu. Eh, komise zde nechce nic dělat. Proč ne? Protože to jsou pravidla trhu a tak tomu je. Ale eh, vžijte se do situace eh, podniků na té druhé straně, který neovládá třeba ten trh do takové míry. A jde třeba o malý a střed, nebo střední podnik tento malý a středně velký podnik bude mít dodatečné náklady, o kterých jsem hovořil předtím, a navíc vznikne určitá nedůvěra. Vždycky si ten podnik totiž řekne, ten velký podnik rozhodl o tom, které právo bude platit a tu smlouvu napsal tak, že je to pro něj výhodnější, ekonomicky výhodnější. Když se teď podíváme na obě, oba tyto podniky a nabídneme jim eh, neutrální legislativu, kterou budou mít k dispozici, tak 55 malých a středně velkých podniků by 55% eh, podniků by odpadl ten problém, o kterém jsem hovořil předtím, a sice vyjednat si tu legislativu, podle které eh, se bude jednat. Pokud bychom ten nástroj tedy zvolili, určitě by to prospělo i situaci, kdyby na obou stranách byly malé a střední podniky. Například pokud alsaský podnik přes Rýn prodává do Německa jinému malému střednímu podniku v Bádensku, Württembersku. Takže kdybychom na obou stranách měli malý nebo středně velký podnik, každý, žádný z nich by nebyl mocnější na trhu ale odpadl by jim ten problém, který jmenovalo 55 malých a středně velkých podniků. To tedy v případě, že bychom zavedli nějaké neutrální eh, evropské právo a legislativu. To jsou tedy problémy, které jsme dosud identifikovali a řešení, která nabízíme. A nyní probíhá proces konzultací. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane kolego, za vaše vystoupení. Velice užitečný úvod k naší diskuzi. Zeptám se na dvě věci. Vy máte k dispozici zajímavé statistické údaje, zřejmě z Eurobarometru, jestli se nepe, nepletu. Eh, byly to nějaké, nějaká čísla citovaná z průzkumu, byly to nějaké, aha, samostatné průzkumy, nikoliv eh, Eurobarometr pro nás byly docela důležité, kdyby bylo možné se k těmto údajům dostat, eh, tak bychom byli rádi. A pak druhá věc, eh, vy jste hovořil o širším posouzení dopadu, eh, protože zatím tady nejsou žádné doplňující posouzení dopadu k této problematice, takže kdybyste se ještě mohl k tomuto vyjádřit v další fázi naší diskuze. A teď už bych zahájil diskuzi, umožnil poslancům se vyjádřit. Pan se vystoupil k úvodu, pan eh, Rule eh, bude chtít vystoupit eh, pan Schmidt, paní Štajle tady nejsou, takže pardon, paní Rule, jakožto stínová zpravodajka za zelené, budeme, bude moci vystoupit. Já zastupuji pana Foxe, takže bych také přispěl eh, do diskuze, jinak pan Šváb, pan Menders, Krojcman se hlásí, ještě někdo další, pan Majer pochopitelně dostane slovo ještě jednou, takže paní Rula jako první. Já bych ráda navázala na to, co říkal pan Majer. Ehm, myslím, že to znělo velice zajímavě a a sebe to byla nejrychlejší cesta, jak dospět k dohodě. Sejít se, podívat se na to. Tam, kde je to nutné jednat rychle. U tak širokého přístupu, jak ji zvolila komise, myslím, hrozí, že nakonec vznikne stejná situace jako u té věce, na které nyní pracuje pan Šváb. Já se povedou opravdu obšírná diskuse a nakonec se dobereme minimalistického řešení, protože nic jiného není proveditelné. Vy hovoříte o vzájemně výhodné situaci, ale ne, ne všichni z toho mohou mít prospěch. Je otázka tedy, je tedy otázka, kdo bude mít ten prospěch a jaký může mít. Um, také jste říkal, že třeba zajistit ehm, vysokou míru ochrany pro spotřebitele, aby to pro spotřebitele bylo přijatelné. A samozřejmě malé a středně velké podniky z toho nebudou mít eh, prospěch, pokud ty eh, normy v oblasti ochrany spotřebitele či standard ochrany spotřebitele bude přísnější než to, co již mají vnitrostátně zavedeno. Takže je tady ta věc, o které hovořil pan Majer hned na začátku, tedy eh, co je třeba naléhavě řešit, urgentně řešit. Já bych tedy navrhla našemu výboru, abychom zvolili právě tento přístup k dané věci. Tak možná se teď vezmu slovo já eh, za svoji frakci EKR. Jenom bych rád řekl, že my v zásadě souhlasíme eh, s tím, co právě uvedla paní Rüle. Myslím si, že k tomu musím přespat velmi obezřetně, eh, protože vlastně hrozí, že bychom, se, že bychom zapřeli do velice dlouhé diskuse o vlastně dalším návrhu na harmonizaci na druhou stranu víme, že už se do toho dlouho investuje eh, čas a peníze. Já, když jsem byl členem eh, právního výboru v roce 99, tak už tehdy se to projednávalo. Je to pořád stejné fáze a mně se zdá, že jedna z věcí, na které budeme narážet, je, že i když možná nakonec se shodneme na nějakých společných principech, právní režimy v různých zemích a to, jakým způsobem ty principy budou eh, naplňovány, se bude stejně lišit. To je právě součástí toho problému fungování vnitřního trhu, jednotného vnitřního trhu. A představa tedy určitých nástrojů či určitého souboru nástrojů, takzvaného toolboxu, podle mého skýtá příležitost, jak oskoušet některé eh, ty koncepty, ty eh, představy v praxi. Mohli bychom tedy to po určitý čas takto otestovat, než bychom se pustili do čehokoliv ambicioznějšího. Myslím si, že tento dokument se zaměřuje především na spotřebitelské právo, alespoň jak já to vnímám. V zásadě tady ten návrh totiž říká, že pokud jde o smlouvy mezi podniky, tak tady už existuje možnost volit celou řadu standardních nástrojů podle existujících mezinárodních umluv pro obchodní smlouvy a evropské smluvní právo možná bude dalším doplňkem těchto možností. Takže vlastně se to vrací opět k problematice spotřebitelských témat. Eh, víme, jak to vypadá, věnujeme se tomu už u směrnice o právech spotřebitele, také tady ta směrnice o spotřebitelských úvěrech, eh, Pan Stalmajer a já už jsme také veterány v této otázce. Je to opravdu dlouhý, dlouhý proces. A možná příznačně, bude to příznačně, příznačné, tedy příznačný pohled za Británii. Možná bychom měli zvolit pragmatický přístup, trochu se to otestovat v praxi, abychom viděli, do jaké míry je to přínosné. Takže já osobně za svůj poslanecký klub bych rád uvedl, že určitě budeme proti možnosti tři v návrhu komise a nějaké spojení možností jedna a dva. To by možná byla naše představa, jak to posunout dále. Určitě budeme žádat um, komplexnější analýzu nákladů, které to jsou ponese také se mi zdá, že ten návrh v jeho aktuální podobě eh, je vypracováván jaksi v laboratorních eh, uzavřených podmínkách eh, bez toho, aby byl vystaven situaci v reálném světě. Takže myslím si, že na tom bude potřeba ještě zapracovat, vnést do toho i toto hledisko. Tolik tedy eh, k pozici našeho klubu. Zatím nebudu zacházet do dalších podrobností a budeme, se, eh, budeme tedy spolupracovat s panem Majerem eh, zhruba na tomto základě. Pan Šváb, potom, potom pan Mendres a potom pan Kreutzmann se mi přihlásili. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě rád podpořil, co řekli kolegové a především to, co řekl pan předseda ale úvodem eh, bych rád řekl, že analýza eh, problému, kterou eh, provedla komise, pokud je o malé a středně velké podniky a pokud je o spotřebitele v malých členských státech, to je něco, s čím mohu rozhodně souhlasit. Pan profesor Monty ve své významné zprávě dochází ke stejnému závěru a jeho zprávu, jeho závěry tento výbor podpořil. Čili v zásadě jdeme správným směrem, ale otázka je, zda tady implementace a realizace bude proveditelná. Já jsem velice rád za to, že paní Rile již nyní zmiňuje tuto věc. Možná jedna otázka na pana Štáblmajera. Jak si komise představuje, že, že budou vypadat eh, politické, právní a reálné jaksi většiny, ta většina kterou se snažíme získat pro eh, směrnice o zprávech spotřebitele. Jak se domníváte, že tady je možná, aby situace v tomto případě byla jiná u tohoto návrhu, protože u práva spotřebitelů, u práva spotřebitelů to nastavujeme tak, že si přejeme, aby se spotřebitelé nedočkali ani propadu, ani výrazného nárůstu eh, svých práv a přitom přes přesto bylo dosaženo pokroku. Eh, takže zajímalo by mne, jakou přidanou hodnotu to je moje další otázka. Jakou přidanou hodnotu přináší tento návrh? Máme združení jako BRI v oblasti ochrany spotřebitele, to je německé združení, které se plně postavilo za tento návrh. A pokud je o ten společný referenční rámec a práva spotřebitelů, tak to jsou věci, které zůstávají v pozadí. Takže já si myslím, že tady vlastně pro podniky je menší důvod ke znepokojení než u směrnice o právech spotřebitele. Tento návrh komise se staví ve prospěch úplné harmonizace. To si komise přeje, existuje proto právní základ, ale proč se domníváte, pane Salmajere, že, eh, že se situace změnila tak, že bychom měli jít právě touto cestou. Pokud existuje eh, obční nástroj, tak moje zkušenost ze směrnice o právě spotřebitele je taková, že združení eh, podnikatelů i združení eh, spotřebitelů se budou snažit zjistit, který právní základ je pro, je pro ně výhodnější a ten potom nakonec doporučí svým členům. Takže vlastně vytvoříte jen 28. právní režim a pak nevím, zda v případě dvojího právního základu, to bude skutečně všeobecně prospěšná situace. Já nechci opakovat, co to právní analýzu, ale nejsem si jist, proč si myslíte, že právě váš návrh um, přinese ten správný kýžený výsledek. Pane Mendersi, prosím. Uh, thank you, chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s řadou řečníků. Potěšily mě poznámky pana Stojbemajera, protože analýzy eh, tohoto typu tady už provádíme celé roky ve výboru, ale když eh, máme opravdu diskutovat o směrnicích nebo nařízeních, tak eh, se všichni začneme soustředit na národní přístupy a to je ten problém. Takže si myslím, že je jediná cesta, jak tento problém vyřešit. A to je možnost číslo čtyři, tedy abychom nejprve k tomu přistoupili z hlediska národního a potom nabídli tu volitelnou možnost, eh, například nařízení na evropské úrovni, protože v tuto chvíli je to tak, že eh, malé a střední podniky a především spotřebitelé nedůvěřují přeshraničním transakcím, protože nevědí, jaký právní statut a základ mohou očekávat a jaké výrobky skutečně dostanou. Jak jsem říkal, už eh, o této věci diskutujeme velice dlouho. Eh, Všichni se eh, obávají nařízení, i v jiných případech tomu tak bylo a potom se dostáváme do situace, kdy máme všude jinou národní legislativu a absolutně žádnou ehm, harmonizaci a zdá se, že se tady snažíme vždy vyhýbat směrnicím a Eh, používat pokud možno eh, jenom eh, nařízení. Pokud chceme ale jednu Evropu a jednotné uvažování a jeden společný trh, tak je tady pouze jediný možný, možný způsob řešení a to je prostřednictvím regulace. Děkuji, pane Mandersi. Ano, vy skutečně vyjadřujete konzistentně svoje názory. Nyní pan Kreuzmann. Děkuji vám, pane předsedo. Analýza pana doktora eh, kolegy Švába je správná. A to, co zde řekl, je nesporné. Ale to řešení, které nabízí, o tom poněkud pochybuji. Eh, když chcete přilákat malé a střední podniky, tak je to potom eh, správné. Potom získají nějakou právní jistotu. Ale když chcete zvýšit ochranu spotřebitele na druhé straně, tak oni do toho nepůjdou, protože jim bude jasné, že podniky budou zvažovat šance a rizika. A pokud budou rizika větší než ty šance, tak je ty šance zkrátka nebudou chtít využít. Musíme tedy myslet na to, že velké mezinárodní podniky pro tyto žádný problém není. Mají ceřiné společnosti, mají pobočky, znají místní struktury, a nebo mají skvělá právní oddělení a jdou do toho rizika. Ale i tyto podniky zvažují, jaké jsou jejich šance a pokud, šance a pokud jsou jejich šance větší, tak do toho jdou. Ale pokud jde o malý a střední podnik, ten eh, nejde do rizika, i když by tam byla zvýšená míra ochrany spotřebitele. A nebo jak jste právě navrhl to jiné řešení. Jak víte, v Německu je toto řešení opravdu velice uctíváno mnoha podniky, já to myslím eroticky, takže, eh, ironicky, takže mnoho podniků do toho nepůjde. Všichni se shodneme na tom, že chceme dále rozvíjet vnitřní trh. A pokud by se nám podařilo eh, vymyslet nějaké řešení, které by přimělo anebo svedlo malé a střední podniky k tomu, aby ve členských státech nabízeli na internetu více zboží. Musela by to být skvělá věc pro malé a střední podniky, ale určitě i pro spotřebitele. Ale já myslím, že u toho také skončíme, protože jsme přišli na to, co nám ukázal ten průzkum, že malé a střední podniky, ty moderní média, tedy internetové platformy a další média, nevyužívají ve velké míře jsou poněkud zdrženliví a nevyužívají je tak, jak bychom si to všichni představovali. Děkuji. Thank you. Um, anybody? Děkuji. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Dobře, takže možná bych dal slovo opět komisi, aby mohla reagovat a na závěr se vezme slovo pan Majer, informuje nás o dalších krocích a dalším časovém plánu. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za eh, vaše úvodní eh, poznámky. Já se ještě eh, dostanu k tomu, co jste říkal, ale nejprve, abych reagoval na to, co jste řekl ve svých prvních třech bodech. To znamená, odkud jsou ty statistické údaje, eurobarometr a posouzení dopadu. Tak my jsme měli k dispozici předběžné údaje, než jsme publikovali zelenou knihu, ale proto, abychom mohli zpracovat posouzení dopadu, tak jsme spustili několik průzkumů, čtyři poměrně eh, rozsáhlé, dva z nich eurobarometry a dva další eh, pro malé a střední podniky a obecně pro všechny podniky. Samozřejmě nemáme k dispozici úplně všechny údaje zpracované z těchto průzkumů, ty by měly být eh, publikovány mm, záhy, snad ještě v tomto měsíci budou na webových stránkách a samozřejmě eh, vašemu sekretariátu dám link, abyste ty údaje měli k dispozici. Dostaneme další údaje, ještě tento měsíc čekáme další údaje a následně budeme publikovat na naší webové stránce i ty. Takže vše bude transparentní. A použijeme to pro přípravu posouzení dopadu, protože dobře víme, že jde o projekt komplikovaný a že posouzení dopadu tomu musí také odpovídat, musí zanalizovat eh, všechny problémy a důkladně také eh, možná řešení. Už jsme začali na přípravě posouzení dopadu pokračo, pracovat a budeme pokračovat v letošním roce. Takže eh, toto probíhá. No a pokud bych měla zodpovědět několik těch dalších otázek, dovolte mi, abych je zodpověděl v nechronologickém pořadí, ale nějak to zhrnou. Pan Rille a pan, paní Rille a pan Kreutzmann oba hovořili o tom, že malé a středně velké podniky by u nástroje, který zaručuje vyšší míru ochrany spotřebitele, váhali a nezvolili by jej, protože by to přinášelo další rizika a nebo, jak jste řekla vy, paní Kreutzmann, Eh, další náklady. Eh, já jsem částečně také toho názoru, ale ne zcela. Ano, částečně máte naprostou pravdu v tom, že malé a střední podniky se nacházejí eh, v takové dvojsečné situaci. Na jedné straně jsou prodejci a na druhé straně jsou obchodními partnery větších podniků. Z toho důvodu chtějí na jedné straně a tady chci říci, že eh, máme skupinu eh, aktérů a tam vidíme, že eh, malé a střední podniky často hovoří proti zvýšené míře ochrany spotřebitele, ale když jde například o zvýšenou míru informací, ve vztahu k větším podnikům, tak jsou pro tuto variantu. Takže to je taková dvojsečná situace, ve které se malé a střední podniky nacházejí. Je tomu tak a je samozřejmě správné, že to říkáte. Já s vámi souhlasím. Když zvýšíme míru ochrany spotřebitele, tak malé a středně velké podniky eh, jako eh, prodejci budou mít vyšší náklady, to je logické. No, ale eh, zde hovoříme pouze o možnosti čtyři. A to je právě to přitažlivé na tom volitelném nástroji. Důležité je totiž eh, si říci, že žádný malý a středně velký podnik nebude nucen k tomu, aby ten volitelný nástroj eh, použil. Mohou jej odmítnout. No a na jedné straně uvidíte eh, třeba tu, ty přednosti, což je úspora nákladů a právní jistota. Na druhé straně jim budou vznikat náklady, které budou souviset s vyšší mírou ochrany spotřebitele, když to srovnáte s národním právem. No a potom malý a střední podnik, středně velký podnik může tento nástroj odmítnout. No ale a teď se dostávám k tomu, co řekl pan Šváb, to je eh, ten zásadní rozdíl oproti eh, té plné harmonizaci. No, a myslím si, že je to také důvod, proč by mohlo být jednodušší se shodnout na volitelném nástroji než na plné harmonizaci. Podniky a eh, zúčastněné ekonomické strany se budou moci rozhodnout, jestli ty dodatečné náklady budou chtít akceptovat za ty další výhody. Například, že spotřebitelé budou mít vyšší ochranu, větší výběr, nižší ceny a tak dále. Takže na rozdíl od té harmonizace to nebude nuceno všem podnikům. Ty podniky, které to nebudou chtít využít, nebudou mít ty náklady. A ti, kteří ten nástroj využít budou chtít, eh, ponesou ty náklady. To je ekonomická úvaha, kterou každý podnik bude moci eh, udělat a to může můžeme samozřejmě těm aktérům přenechat. A o to tady je. Spotřebitelům a podnikům chceme nechat tu volbu, jestli chtějí využít nástroj, který jim přinese ekonomické a právní výhody, které jim je nabízí. No a teď k té druhé věci, o které hovořil pan Šváb, a sice o těch mm, politických eh, záležitostech. A nyní mi dovolte malý historický exkurs. Eh, vyjednával jsem v roce 1990 eh, směrnici o spotřebním zboží, tam šlo o eh, minimální harmonizaci. A vyjednávali jsem také o spotřebitelských úvěrech, o té směrnici. A mm, tady to vyjednávání bylo zřetelně dů, obtížnější. Bylo mnohem obtížnější shodnout se na té směrnici, protože tam šlo o plnou harmonizaci. A došlo tam k tomu, že v radě všechny členské státy řekli následující. Například u těch povinností informací, které budou poskytnuty před smlouvou, chceme ještě to a to a to, protože my to máme v našem národním právu. Tato tendence k tomu rozšiřování eh, tady byla zcela jasná, protože šlo o plnou harmonizaci. Všechny členské státy tedy věděli, že budou muset změnit svá národní práva. A každý ministr, který se vrátil do svého členského státu, musel Eh, ekonomickým eh, svazům, spotřebitelům nebo eh, podnikům vysvětlit, proč souhlasil s touto a touto mírou ochrany spotřebitele. U volitelného nástroje je to ale jiné. U volitelného nástroje národní právo změnit nemusíme, bude dále existovat, dále ho můžeme využívat a podniky, které ten volitelný nástroj nebudou chtít použít, neponesou žádné náklady. A to je ten zásadní rozdíl a důvod pro to, proč bychom zde mohli mít politickou většinu. Jestli té většiny dosáhneme, to samozřejmě ještě nevím. Nejdříve musíme zvážit, kterou možnost si vybereme. Ale to je tedy ten zásadní rozdíl mezi volitelným nástrojem a plnou harmonizací. No a abych se vrátil ještě k jednomu bodu, o kterém hovořil pan Šváb. E, svazy prověří, který nástroj bude nejlepší. Samozřejmě, to je také dobře, nikdo nic nenamítá. Naopak, to je bezva. Naplní totiž svou legitimní úlohu a e, poskytnou poradenskou funkci. A to budou radit i podnikům, i spotřebitelům. No a spotřebitel potom bude stát před konkrétní otázkou a sice koupím si produkt, který mi nabízí podnik z jiného členského státu, když si ten produkt nemohu koupit ve své vlastní zemi. Dále také, když je o 10% levnější, a nebo e, když e, získám vysokou míru ochrany spotřebitele. Míra ochrany spotřebitele by v tomto případě byla například vyšší, než by zaručovala národní právo. Možná, že e, v některých případech půjde o míru, která bude nižší než v některých členských státech, ale o co tady jde? A kteří se budou moci sami rozhodnout? Dejme jim přeci tu možnost se rozhodnout. Jak spotřebitelé, tak podnikatelé se totiž mohou rozhodnout sami. Pokud nebudou chtít do toho jít, tak to neudělají. A co se stane? Nic, neponesou žádné náklady nadále budou moci nakupovat anebo prodávat na základě národního práva. A situace bude stejná jako dosud. Znamená to tedy prakticky, že těm smluvním stranám nic neodnímáme, ale dáváme jim navíc možnost výběru, možnost volby, navíc takovou možnost k národnímu právu, které existuje. A já si myslím, že jak eh, podnikatelské svazy, tak ostatní tuto eh, možnost přijmou a poradí svým podnikům. Podívejte se na tu možnost přesně. Myslím, že si provedou určitou analýzu a řeknou si ve srovnání s naším národním právem je tento volitelný nástroj tady lepší a tady horší. A teď se sami rozhodněte, jestli vám to přinese ekonomické výhody a nebo ne. O co tedy jde? Především u spotřebitelů jde o to, že zajistíme, že nejsou e, nijak podváděni. Musíme zaručit vysokou míru jejich ochrany. A je potřeba přinést eh, většině eh, evropských spotřebitelů vyšší míru ochrany, než jakou měli dosud. No a samozřejmě, pane Krojcmane, to může sebou přinést dodatečné náklady, ale podniky si budou moci eh, provést tu ekonomickou analýzu a zvážit, co jim přinese více jestli to bude ta vyšší míra ochrana spotřebitele, a nebo ta jednotnost toho eh, práva, že budou moci používat jednu smlouvu a jednu IT platformu pro celou Evropu. Takže to je vše. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji vám. Pane kolego, vy jste skutečně velice dobrý prodejce. Jak se nám snažíte prodat tady tento volitelný nástroj? Určitě to velice pečlivě prostudujeme. Vy jste částečně reagoval také na tu problematiku spotřebitelských úvěrů, tak eh, my jsme nakonec eh, nepřistoupili k plné harmonizaci ale k takzvané cílené harmonizaci a zdá se, že takto budeme postupovat také u práv spotřebitelů. A trvalo nám sedm let, než jsme dospěli k tomuto závěru. Myslím, že všichni se bojíme toho, že i kdybychom se shodli na tom volitelném nástroji, tak eh, i dohoda na tomto bodu mohla trvat takto eh, dlouho. Takže možná by eh, bylo dobré nejprve vytvořit nějaký ten soubor eh, nástrojů a byl by to jakýsi předchůdce pro ten volitelný nástroj. Možná by se mi toto zdálo lepší, než rovnou přeskočit k nějakému zásadnějšímu eh, rozhodnutí, ale samozřejmě rozhodovat bude celý výbor. A teď už dám slovo panu Majerovi. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem, kteří se přihlásili o slovo. Každý má pravdu ve svém úhlu pohledu. Ale rád bych to nakonec zhrnul. Máme k dispozici ještě nějaký čas, takže můžu. <clears throat> Takže co se týče spotřebitelů, malý výběr a příliš drahé zboží, to jsou důvody, proč podpoříte vnitřní trh. Já například nebudu prodávat jako podnikatel do Německa nebo do Lotyšska, to je také jeden z důvodů, proč eh, vnitřní trh nepoběží správně. To jsou samozřejmě správné důvody. No a nabídnout volitelné právo legislativu k té národní legislativě, to je v zásadě také správná myšlenka. No a uplatněno bude pouze, když obě strany budou chtít. No ale dále něco z praxe. Co se stane, co se stane, když se objeví ta webová stránka, kde je potřeba eh, napsat to jméno. Tam samozřejmě eh, je potřeba určit, jestli platí národní právo anebo evropské právo. Spotřebitel v tu chvíli nebude mít žádnou možnost volby. On bude buď souhlasit, nebo to nechá být. Takže pokud hovoříme o právních výhodách pro spotřebitele a pro podniky, je potřeba se zamyslet nad tím, co si pod tím chceme představit jako věcnou oblast působnosti. Pokud chceme hovořit o spotřebiteli, tak potřebujeme občanský eh, zákonník. Ale je potřeba někdy také zapojit eh, obchodní zákonník. Samozřejmě eh, to v současné době zaručit nemůžeme. No a zástupce komise dále hovořil o možnosti uplatňování práva a o možnostech mimosoudního vyrovnání. O tom jsme hovořili také již tisíckrát. A nejen, že jsme o tom diskutovali, ale již máme také platný proces, který jsme schválili. Zeptal jsem se, jak často se to používá v Dolním Sasku, ale za dva roky, kdy tento nástroj máme v platnosti, ani jednou. Takové to je v praxi. Tolik pro informaci. Takže ty nápady a myšlenky, které zde zazněly, jsou opravdu dobré, protože bychom vnitřní trh měli podpořit a měli bychom se také zamyslet nad tím, jak pokračovat dál. Ale nemyslím si, že v tomto stádiu eh, bychom si od toho měli něco slibovat. Eh, myslím, že bychom neměli diskutovat o té zelené knize takto obšírně, protože pak bude následovat ještě bílá kniha a tak dále a tak dále. Právní jistota, to je dobré, ale právní jistota je zakotvena v občanském eh, zákonníku. Pokud například upravím jenom nějakou část, například co se stane, když vznikne nějaká smlouva, tak jsem eh, pojednal pouze část té právní jistoty a ne celou. Podle mého názoru bychom se měli soustředit na to, abychom prosadili určité zásadní věci, zásadní myšlenky, abychom věděli, co znamená smlouva, kdy je smlouva uzavřená, co se stane při nedodržení eh, smlouvy a tak dále. Je potřeba se také dívat na ty národní eh, detaily a na to, jak se na to dívají členské státy. Takže navrhuji následující postup. Výsledek veřejných konzultací. Tyto veřejné konzultace běží ještě do 31. ledna. Počkáme tedy na ten výsledek a potom eh, od komise dostaneme takový eh, kompaktní souhrn. Eh, možná, že tam bude obsaženo již také hodnocení dopadů hodnocení toho, co komisi sdělili různí aktéři. Chceme dále pracovat na vnitřním trhu, na tom se pravděpodobně zhodneme všichni. E, nejde jen o e, ochranu spotřebitele, zde hovoříme o vnitřním trhu jako takovém. A v rámci vnitřního trhu e, bez pochyby jsme zodpovědní za všechny právní otázky. Proto si myslím, že jsme dobře spolupracovali s právním výborem. Ale je potřeba říci, že zde hovoříme o řadě jednotlivých témat, spotřebitelské úvěry, práva spotřebitelů a tak dále. Prosím vás, soustřeďme se na několika zásadních věcech, ale nerozšiřujme to na obrovský návrh, který se potom nějak rozptýlí. Soustřeďme se čistě na to e, smluvní právo, a měli bychom se soustředit na ten úzký výklad. Neměli bychom eh, se snažit o nějaký velký krok, protože ze zkušenosti vím, že eh, s tím velkým krokem bychom se nedostali příliš daleko. Takže sedněme si na to a zamysleme se nad tím, co je reálné, co je reálné v praxi. Soustředíme se na ty zásadní věci a Nesnažme se do toho zahrnout celé smluvní právo a mimo soudní vyjednání a další právní nástroje. To všechno už máme, ale nefunguje to. Je potřeba to eh, nějak eh, skombinovat a eh, to tak, aby to fungovalo v praxi. Uh, Děkuji vám, pane Majere. Já přečtu ta data, jak tady mám uvedena podlehá to samozřejmě formálnímu schválení s výborům pro právní záležitosti, ale zdá se, že byste měli 21. Eh, ledna podat návrh zprávy k překladu. 10. Eh, eh, února to budeme znovu posuzovat a hlasovat ve výboru budeme 22. března a tím pádem Pozměňovací návrhy předložíme výboru Jury, tak aby je mohl zapracovat v Dubnu do své eh, zprávy a na plenárku by se to dostalo v květnu. Tak eh, říkám to správně a souhlasíte s tím? Das ist der neue Zeitplan. Der bisher to je nový harmonogram. Ten dosavadní byl mnohem kratší a byl to nesmyslný harmonogram. Tento harmonogram je mnohem lepší, ale prosím vás, poraďme se o tom ještě s výborem Jury. Jde mi hlavně o to, že se nacházíme v procesu eh, konzultací, že se nacházíme v procesu vypracovávání zelené knihy. Takže pokud chceme zapojit do toho celé ty konzultaci, chceme vědět, co si o tom myslí naši občané, které zastupujeme. Měli bychom zohlednit výsledek konzultací a měli bychom být schopni na něj také počkat. Takže z toho důvodu si o tom musíme ještě promluvit. Eh, well, I mean, I, I'm... Hmm. Ano, souhlasil bych s tím, ale samozřejmě, že termín se rozhodne výbor Jury a nikoliv my, ale vy máte na starosti tuto problematiku, takže ano, můžete vyjevit svůj názor. Tak dostáváme se e, k poslednímu bodu dnešního programu. Ještě bych chtěl říci, že další úplné zasedání výboru proběhne za dva týdny. Bude to 25. ledna, což je úterý, a 26. ledna, což je středa. 26. Eh, odpoledne budeme hlasovat eh, o právě spotřebitelů hned ve tři hodiny a potom v, úto, v úterý odpoledne, to je další důležitá věc, budeme hovořit o spravedlivém eh, malobchodním trhu a paní Karaca Bild bude zpravodajkou k této věci a program v tuto chvíli se dokončuje, brzy bude na webových stránkách našeho výboru, takže doufám, že všichni se dostavíte. Ještě bych chtěla připomenout, divákům, kteří nás sledují po internetu. Bohužel jsem je zapomněl na začátku přivítat, eh, ale poslední vydání naš, našeho newsletteru výboru IMCO je v tuto chvíli k dispozici. Eh, jsou tam eh, schrnutí z posledního zasedání loňského roku. Můžete se také zapsat do naší eh, sítě podporovatelů. Eh, podrobnosti eh, najdete na našich webových stránkách a my vás pak můžeme pravidelně informovat o aktualitách e-mailem. Takže děkuji za účast na dnešním zasedání a uvidíme se za dva týdny.